Vážení kolegové, zahájíme zasedání. Omlouvám se těm, kteří tady byli v 9 hodin, že museli čekat. Nejprve tedy informace o schůzi koordinátorů, která se konala včera večer a také několik sdělení předsedy. Takže pokud jde o jmenování zpravodajů a navrhovatelů, máme tady dvě stanoviska. Jednak je to zpráva o konkurenční politice 2010. Správně to mělo být nezařazeným, ale nezařazení o to neměli zájem, takže to dostala EPP. Připraví stanovisko už byl jmenován pan Marinescu jako navrhovatel. A druhá zpráva, kterou dostala ALDE, je zpráva o provádění strategie EU pro pobaltí. Prozatím ještě není jasné, jak k tomu přistoupí regionální výbor, takže koordinátoři doporučí, pokud regionální výbor bude k tomu dělat zprávu, pak ALDE tedy udělá stanovisko. Pokud regionální výbor nebude dělat zprávu, tak nebude ani stanovisko, pochopitelně. Potom dvě otázka v komitologii. Jednak bezpečnostní skenry. Už jsme dlouho diskutovali o používání komitologie v postupu spolurozhodování v oblasti letecké bezpečnosti, zejména pokud jde o zavedení bezpečnostních skenerů. Koordinátoři se řídili návrhem předsedy a sice rozhodnout po předání návrhu opatření pro bezpečnostní skenery. Zatím jsme ještě nebyli formálně informováni komisaři o tom, jak bude ten návrh vypadat. Až tedy tuto informaci budeme mít, tak samozřejmě na jejím základě rozhodneme o našem postupu. Pokud jde o licencích pilotů, licence pilotů, tak koordinátoři se rozhodli, že jakákoliv frakce, která by měla námitky vůči řízení o licencích pro piloty, pokud jde o návrh usnesení, tak eh, pokud nějaká frakce bude mít námitky, tak se to bude řešit na zasedání koordinátorů v srpnu a za tímto účelem bychom pozvali i zástupce komise. Takže pokud některá z vašich frakcí chce vyjádřit námitky proti použití komitologie v otázce licencí pilotů, prosím připravte návrh eh, usnesení, eh, který bychom potom eh, projednali na srpnovém zasedání koordinátorů. Pak tady bylo hodně věcí pod různé. Dopis, který jsem napsal já a který se týkal studií, které politické oddělení má vyžádat pro zbývající část rozpočtu 2011 a potom pro informaci dopis předsedovi parlamentu ohledně pracovní skupiny pro ochranu údajů, o tom jsme hovořili s paní Lichtenbergerovou, a potom pro otázku koridoru eh, po Baltí Jadran. Eh, víte, že se o to zajímalo i hodně místních a regionálních orgánů, kteří chtěli vědět, jak to s tím koridorem vypadá. Pak tady byla žádost skupiny zelených rozšířit působnost nebo rozsah ehm, zprávy z vlastní iniciativy o právech cestujících, zpráva pana Taylora, ale žádná jiná skupina nebyla pro rozšíření rozsahu této zprávy z vlastní iniciativy, takže zůstává tak, jak je pan Taylor, který bude zpracovávat otázku práv cestujících v tom původním rozsahu. Potom i kol. Koordinátoři byli informováni o úmyslu komise zajistit, aby tzv. e-call byl povinný pro nové modely vozidel od roku 2015. Podruhé se o tom bude vést na příštím zasedání. Pokud někdo má nějaké představy, jak k tomu přistoupit, řekněte to svému koordinátorovi a my to projednáme v srpnu. Pak tady byla žádost od skupiny EKR o právu z vlastní iniciativy týkající se regionálních leteckých služeb a regionálních letišť. Koordinátoři schválili návrh, abychom, že tady máme prostor pro další zprávy z vlastní iniciativy, takže to tady bylo povoleno pro toto konkrétní téma a vypracujeme příslušné dopisy před konferenci předsedů výboru, abychom dostali oficiální povolení tu zprávu zpracovat. E, takže bude to zpráva z vlastní iniciativy pro regionálních letištích a regionálních leteckých službách. Dále zástupce EIB nás tady pozval na akci týkající se financování infrastruktury. My jsme schválili vlastně to, to se navrhlo EKR, a sice, že bychom EIB pozvali na nějaké další zasedání našeho výboru, kde by nám zástupce EIB tedy řekl, jaké jsou možnosti eh, financování infrastruktury prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru. Pak jsme hovořili o prvním železničním balíčku většina koordinátorů vyjádřila přání, abychom byli více zapojeni do přepracovávání eh, tohoto balíčku. Tato informace byla předána, eh, nebo aby ty informace, které dostávají stínoví zpravodajové, aby je dostávali i koordinátoři. Eh, paní zpravodajka pro ten první železniční balíček bude pozvána na zasedání koordinátorů 30. srpna, aby nás informovala, jaký je stav problematiky po zasedání, po jednání se stínovými zpravodaji. Nicméně zaznamenala jsem, že na tom posledním zasedání stínových zpravodajů došlo k velkému pokroku, ale každopádně koordinátoři by chtěli mít aktuální informace od zpravodajky, takže paní Serakiany bude o tom informovat v srpnu. A konečně zelení požádali, nebo uh, informovali o oficiální žádosti polského předsednictví, že 1,2 miliard eur by mělo být přesunuto z fondu soudržnosti na právě železniční infrastrukturu. Ještě jsme to tedy ověřovali, zda ta informace je pravdivá, ale ukázalo se, že žádná formální žádost od polského předsednictví nebyla vznesena. Takže to bych tady chtěla upřesnit. Tolik tedy zpráva ze zasedání koordinátorů. Má k tomu někdo nějaké dotazy nebo připomínky? Pokud ne, můžeme tedy tuto zprávu považovat za schválenou. Dobře, děkuji vám. A dalším bodem měla být atenská úmlava, respektive hlasování, ale jak už jsme říkali včera, bylo to odloženo na říjen. Takže nyní přejdeme dohodě EU Kapverdy o některých aspektech leteckých služeb. Spravodajem je místopředseda Dominik Rike. Děkuji, pane předsedo. Jedná se o klasickou horizontální dohodu o leteckých službách mezi EU a Kapverdy. Cílem je aby se evropskému právu přizpůsobily bilaterální smlouvy, které v současnosti existují a které byly uzavřeny mezi členskými státy EU a Kapverdami. Je to prostě úplně klasická dohoda. Hlavní vlastnosti jsou, že tam je e, doložka o jmenování, která se týká všech přepravců EU. Znamená to, že vlastně všichni přepravci bez jakékoliv diskriminace budou mít přístup na letecké trasy mezi EU a Kapverdy. Potom tam je doložka eh, protikonkurenční a doložka týkající se zdanění paliva, kde je tedy možné eh, zdanit eh, vlastně, nebo vyžadovat daň z leteckých pohonných mod u těch společností, které zajišťují lety. Je to prostě dohoda úplně typická, horizontální, nepředstavuje žádný problém. My jsme tady nenavrhli žádné změny, jde o to, abychom se vyjádřili pro nebo proti a doporučení tedy je, abychom hlasovali pro uzavření této dohody. To je vše, pane předsedo. Thank you, Dominic. Děkuji Dominiku, pan Alkadraj. Ano, děkuji, pane předsedo, budu velice stručný. Já souhlasím se zpravodajem, protože se to týká opravdu standardní dohody. Všichni aktéři v evropské eh, dopravě se dohodli eh, na eh, dohodě s Kapverdami. To nám také vyhovuje a já vám děkuji. Paní Bilbao, děkuji, pane předsedo. Podobně, jak říkal zpravodaj, jedná se skutečně o zcela standardní smlouvu, která má tedy přizpůsobit osm bilaterálních dohod a sladit je nebo sjednotit je do této jedny dohody EU. Souhlasím tedy s tím, co říkal pan Rike, podporujeme jeho zprávu. A ještě bychom chtěli zdůraznit, že toto eh, umožní zajistit totožná práva pro všechny letecké společnosti a zjednoduší se situace oproti tomu stávajícímu stavu, eh, který dosti eh, byl komplikovaný. Takže za naší frakci chci plně podpořit zprávu pana Riketa a jeho návrh. Děkuji. Thank you, Mrs. Foster. Děkuji, paní Foster. Thanks to, uh, the rapport. Ano, děkuji našemu zpravodaji panu Rikeji a chtěla bych říci, že EKR uh, podpoří tedy hlavní postoj našeho výboru. Děkuji. Commission, Mr. Komise. Merci, monsieur président. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu Riketovi za jeho zprávu a za ten závěr, že parlament eh, tedy schvaluje uzavření dohody. Je to dohoda důležitá, protože umožní zajistit právní jistotu eh, těch osmi bilaterálních dohod. To všechno je v souladu s přístupem, který s pomocí parlamentu aplikujeme už řadu let. Teď už máme 47 takových horizontálních eh, dohod. Samozřejmě ještě máme před sebou dost práce, ale určitě se nám to podaří i s vaší pomocí. Ještě když dovolíte, tak kromě té právní jistoty bych rád zdůraznil zvláštní důležitost této dohody, protože se jedná o zemi, která není tolik rozvinutá, ale eh, která skutečně eh, hodlá ve svém rozvoji se spoléhat především na cestovní ruch rozmach eh, letecké dopravy a nárůst letecké dopravy do této zemi, země je velice eh, významný a tato dohoda to určitě jen podpoří. Takže ještě jednou děkuji. Thank you. Děkuji. Harmonogram který byl připraven pro hlasování o této zprávě, byl stanoven na září a potom se bude hlasovat na prvém plenárním zasedání. Takže září pro eh, eh, výbor a první eh, říjnové plenární zasedání bylo stanoveno jako termín hlasování. Děkuji. Dalším bodem je budoucnost DPH a výměna názorů s Markusem Ferbrem, autorem stanoviska, který není eh, přítomen. Takže počkáme několik minut, než přijde. Pozastavíme jednání, dokud se nedostaví navrhovatel. Myslím, že to bude velice brzo. Dobře, kolegové, můžeme znovu začít jednání. Markus se dostavil. On bude tedy hovořit o budoucnosti DPH a příslušném stanovisku. Máte slovo. Tak nejdřív dovolte, abych se omluvil za to. Dostal jsem totiž časový uh, rozpis od sekretariátu a vzal jsem ho jako evangelium svaté, takže proto jsem si troufnul na ráno si dát ještě jednou další schůzku. Tak doufám, že jsem teď ne- nezmátl celé další časové plánování. Tak, teď budoucnost DPH. Říká se tomu cesty k jednodušší, robustnější DPH. Je to zelená kniha, není to nějaký návrh zákona, to chci říct zcela jasně. Tato zelená kniha samozřejmě přináší celou řadu otázek, které se týkají budoucnosti DPH. Systémy DPH jsou velmi komplexní. Co se týká našeho vlastního financování, máme vybavení vlastními prostředky. Je to systém, který je náchylný k podvodům. Proto Tady jsou body, které jsou ve středu bodu pozornosti této zelené knihy. Pro nás ve výboru pro dopravu myslím, že je důležité, jak to vypadá z DPH v sektoru dopravy. Totiž konstatujeme, a to je zas to evropské, co je významné, že v přeshraniční přepravě podle toho, o jaký typ přepravy se jedná, jsou velice různé přístupy, co se týká DPH. Ve všech členských státech se mezinárodní letecká a mořská doprava vyčlenila. V Německu, Belgii, Španělsku, Nizozemí je DPH na přepravu osob po silnici železniční. Ve Francii je na přepravu osob ve vnitrozemské přepravě, v Řecku a Rakousku DPH na dopravu osobnosti po železnici a silnici, v Polsku, Slovinsku DPH na dopravu osob po silnici. Tak to byl jenom pokus ukázat vám, jak široká je ta paleta rozptylu. Pak jsou dvě různé výjimky. Za prvé výjimka pro přepravu osob určitých dopravců a nebo určité pohonné látky. To patří pro úplnost také k tomu všemu. To znamená, v té zelené knize komise vyvozuje závěr, že sektor DPH v oblasti dopravy je silně fragmentován. A tady e, by mělo dojít k level playing field, jak se tak hezky říká. Jsou představitelné v zásadě tři modely. Za prvé, buď bude všechno plně řízeno, nebo nebude nic řízeno, to jsou ty dvě nejsnažší varianty. Ano, milá paní kolegyně, právě jste přišla, půlku jste toho vůbec neslyšela, hned to musíte komentovat. No, když myslíte, milá paní kolegyně, tak si to nechte pro sebe, někdy je to tak chytřejší. Es gibt v zásadě jsou tři možnosti. Začnu ještě jednou, řeknu to trochu pomalejc, aby to pochopili i rakouští kolegové. Za prvé uděláme kompletní osvobození od DPH, za druhé zavedeme kompletně DPH, anebo za třetí z takovýchto výjimek ty použijeme jako generální pravidlo, to znamená, že všechny typy dopravy a po celé Evropě. Ve svém stanovisku, které jsem předložil anglicky, protože v krátkém čase nebylo možné pořídit překlady, myslím, že je to férová nabídka, že kolegové si tím přesto mohli uh, zaobírat v tuto chvíli fungování vnitřního trhu v důsledku fragmentace trhu DPH v podstatě není možné. Máme komplexní a neférovou situaci v osobní dopravě ve zdaňování osobní přepravy. Stejně tak chci poukázat na to, že v sektoru dopravy v oblasti snížení emisí do roku 2050 má doprava mimořádný význam, i k tomu je třeba přihlédnout protože fragmentovaný systém DPH podle různých typů dopravy vede k tomu, že se pak nevyužívají ty nejekologičtější přepravní možnosti. Možná se spíš využívají ty, které jsou nejméně zdaňovány. Podporuji, aby bylo možné používat sníženou sazbu DPH až po nulovou sazbu, tak jak to v některých členských státech už máme. A to se týká daňového principu, by se mělo jednat o place of departure, místo odjezdu, kde je splatná DPH. To znamená, mezi členskými státy potřebujeme komplexní vyrovnávací systémy s ohledem na rozmanitost cestovních možností, tak aby došlo ke spravedlivému rozdělení daňových příjmů na členské státy. Nejjednodušší model by byl, že komise i v jiné souvislosti by navrhla tento systém vybírání daní a tím pádem by správným přístupem bylo i v souvislosti s DPH přijmout takovéto rozhodnutí. Tak, to bylo ve vší krátkosti to, co vám chci navrhnout. Co se týká časového plánu, tak samozřejmě musíme respektovat ten výbor, který tu záležitost vede, to je výbor pro ekonomické záležitosti. 19. září by se tam mělo hlasovat, to znamená, že času nemáme příliš mnoho, ale přesto doufám, že jsem předložil návrh, na jehož bázi se nám podaří zvládnout ten ambiciozní časový plán dodržet. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Markusi. Já si opravdu toho eh, vážím, že pracujeme rychle, protože máme stanovený časový plán, jak spolupracujeme s Výborem pro ekonomické záležitosti. Mohu vás ujistit, že všichni obdržíte všechny jazykové verze eh, k 22. Eh, červenci a hůta k předkládání pozměňovacích návrhů je 23 srpna. Já vím, že je to složité, ale e, jak o tom hovořil pan zpravodaj, Ekon chce postupovat velice rychle, chce o tom e, hlasovat v září. Proto, e, Marku, se všechno potřebuje pan Alcatraje. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo. I já chci poděkovat panu zpravodaji, nebo chci poděkovat za ten úvod. Je to stručný a pregnantní text, který obráží rozmanitost situací v členských státech, co se týká různých typů dopravy. Jsou tady popsány rozdíly mezi nejrůznějšími druhy dopravy, ty jsou značné i mezi jednotlivými členskými státy. Chceme-li mít jednotný trh s dopravou, tak samozřejmě musíme vypracovat systém DPH, který se bude všude opírat o stejná východiska. To znamená, asi to bude všechno velice složité, ale zjednodušení je bez pochyby na místě. Je třeba také říct, kde se potom má DPH vybírat. Nejlepší by zřejmě bylo, abychom vycházeli z toho, odkud se doprava vypravuje. To by mělo být místo, kde se DPH vybírá. A další aspekt zabránit podvodům v oblasti DPH. To je velký problém, který zdůrazňuje i zelená kniha. Mohu podpořit toto stanovisko, pokud eh, se zasadí o to, aby v některých případech se vyžadovalo méně DPH nebo aby byl dokonce i nulový tarif. V situaci, kdy se jedná o veřejné služby nebo kdy se jedná o ekologicko-politické důvody, které k tomu vedou. Myslím, že kurz, který autor stanoviska nastavil, je podle mého názoru správný. Takže nevidím tady žádné konfliktní body. Děkuji. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla nejprve připomenout, že paní Messner je eh, tedy navrhovatelkou stanoviska, která samozřejmě se známých důvodů nemůže vystoupit, takže jejím jménem bych chtěla říci, že tuto eh, informaci považujeme za zajímavou. Je samozřejmě eh, jasné, jak říkal zpravodaj, že v současnosti ta situace je v každé zemi jiná, v každá země to upravuje jinak. Eh, samozřejmě tam je prostě jinak daná DPH pro mezinárodní leteckou dopravu, námořní dopravu a tak podobně. A je tedy určitě zajímavé se nad tím zamyslet, pokusit se to nějak vyřešit a uvědomit si, že je opravdu zapotřebí přistoupit k harmonizaci pro všechny typy dopravy. Také si myslíme, že je třeba, aby všichni platili spravedlivou cenu za tuto dopravu, ale vyvstávají tady i další problémy, jako způsob výpočtu DPH. Jak vlastně budeme vypočítávat DPH, aby byla zajištěna chtěna tato efektivita a zároveň spravedlnost? Bude se vybírat na začátku nebo na konci? Jak to bude tedy s přeshraniční dopravou, o které také zmiňoval se zpravodaj? Je třeba také řešit eh, otázku osvobození od DPH. Myslíme si, že ta zpráva je zajímavá, že umožní učinit pokrok směrem k harmonizaci a e, k lepšímu rozvoji hospodářské soutěže a vnitřního trhu v Evropské unii, ale je třeba opravdu ty návrhy dobře analyzovat, e, než tady budeme moci vyjádřit své definitivní stanovisko. Děkuji. Děkuji, paní Foster. Velice vám děkuji, pane předsedo, a děkuji také panu Ferprovi za vypracování této zprávy. Je to velice komplexní záležitost. Já e, určitě nejsem odborníkem e, přes DPH nebo otázky zdaňování vůbec. Je jasné, že je to velice rozsáhlá diskuze, jak víme, že se odehrávala ve výboru Ekon. A e, to, co bychom podpořili, je to, že nechceme, aby podniky nesly zbytečné zátěže, eh, zatížení DPH a nechceme mít příliš eh, eh, byrokracii. Je třeba zajistit lepší spolupráci také mezi finančními úřady členských států a také eh, bychom se měli vyvarovat zbytečnému roztříštění. Myslím, že je to velice dobrý důvod, abychom o tom diskutovali, jak bychom mohli pokročit dále. Co se týče našeho postoje, tak eh, ten je zcela jasný a domníváme se, že eh, o tom musí rozhodovat členské státy, že by o tom se nemělo rozhodovat na úrovni Evropské unie. Další členské státy mají jistě své představy, Eh, máte pravdu, jsou tu tedy eh, různé představy, jak to funguje, jak eh, funguje trh, co se týče k těm návrhům, které předložil pan Forbes, například číslo pět, který se týká veřejné dopravy. Domnívám se, že potřebujeme větší podrobnosti, co znamená všechno veřejná doprava. Je to autobusová doprava. Domnívám se, že e, to bychom měli trochu více propracovat. A také jsou tu určité otazníky. Například, co se týče země původu. Opět se domnívám, že to bude velice složité, protože bude třeba dosáhnout e, značné změny, e, jak se bude tato daň vybírat. Myslím, že celá upřímně řečeno potřebujeme, aby pan Ferber některé body ještě trochu vyjasnil. To je prozatím vše. Jak už jsme řekli, v Ekonu se o tom vede velice široká rozprava. A my bychom potřebovali další vysvětlení od zpravodaje, ale jménem naší politické skupiny bych mu chtěla velice poděkovat. Děkuji. Já děkuji zpravodaji za tuto zprávu, ale zaprvé musíme říct, že je to nespravedlivé a sociální a neekologické, co se s ohledem na DPH děje v Evropské unii. Když to vyhrotíme, můžeme říct, způsoby dopravy, které působí největší míru emisí letecká doprava, tam jsou ty emise tři až pětkrát nebezpečnější rovnou ve stratosféře. Letecká doprava je osvobozená, ostatní musí platit. Máme 27 členských států, jak je to ze železnicí. 25 má železnici, z 25 20, ve 20 se za lístek DPH neplatí, ve dvou zemích se platí trochu v Řecku po krizi 13% a Německo na špici 19%. To znamená, když já z Berlína jedu vlakem do Bruselu, nejenom, že to trvá třikrát tak dlouho, je to třikrát tak drahý, stát z toho zkásne 19%. Když letím, tak stát řekne, ne, ne, emise jsou tři až pětkrát větší, ale ty peníze nepotřebuju. To je přece strašně neekologické. A bod 3, tady máme emise. Takže když se nedostaneme k letecké dopravě, když ti, kteří emitují, ještě budou už požívat daňové výhody, výhody, tak to je špatná cesta. A obyčejný člověk možná bude mít radost, když jednou, dvakrát do roka někam poletí, ale zaplatí v podstatě 10-20 násobek těch, kteří lítají pořád, manažeři. Proč ten obyčejný člověk, který obrací každou korunu v ruce, když říkám malý člověk, mám na mysli malé muže i malé ženy, ano, tebo Eve. Tedy proč podporovat ty, kteří hodně létají? Proto je třeba harmonizace. To není věc členských států, to je evropská úprava. To se musí upravit. Ještě existuje další věc, na to bych ani nepomyslel. Když si letecká společnost koupí letadlo, tak neplatí DPH. Když si železnice koupí IC, e, regionální vlak nebo TŽV, tak zaplatí DPH. To je přece absurdní. Buď neplatí nikdo nic, nebo platí všichni. A proto číslo dvě, odstavec dvě, tady se to popisuje, ta celá ta nespravedlnost. My jsme nespravedlnosti popisovali už tak častokrát. Měli bychom mít odvahu požadovat, ať platí buď všichni nebo nikdo a podle stejného práva. A kde se to bude vybírat? Na to jsou příklady. My máme 19% v Německu. Platí se tam, kde kupuju lístek v letecké dopravě je to taky na národní úrovni. Mezinárodně ne, tam, kde se kupuje, tam se platí. Jak si to mezi sebou letecké společnosti zúčtují, je jejich věc. My v Berlíně třeba máme spolek dopravy mezi Berlínem a Braniborskem, to je asi 50 firm, které jsou účastny a ty si dělají to finanční vyrovnání mezi sebou. Myslím, že to není žádná podstatná věc. Musíme jasně říct, že požadujeme, aby buď všichni, a nebo nikdo, stejná daňová sazba po celé Evropské unii. Měli bychom ty nejekologičtější způsoby přepravy zvýhodňovat. Já bych byl už jenom rád, kdyby se k ním přistupovalo férově. Pan Liberecký. předsedající, s dužím zadovolením přijmuje raport. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice spokojen s tou e, zprávou našeho zpravodaje. Děkuji mu za jeho vystoupení a chtěl bych se zmínit o třech otázkách. Za prvé, problematika DPH eh, je často záminkou pro přílišné zdanění. Například v Polsku se hovořilo o zavedení DPH pro přístavní služby a to dokonce zpětně. Takže jsou iniciativy, které nejsou dobré. Je třeba vytvořit eh, jednotný trh s přepravou. Pan Ferber také hovořil o diferenciaci úrok, eh, sazeb DPH. Znamená to, že má být zavedena i nulová sazba, anebo že se bude zavádět osvobození od DPH, protože to není úplně to tež. Dále, co se týče veřejných služeb, včetně tedy hromadné přepravy a podobně. To je velice důležité téma, které ale musíme trochu upřesnit. Znamená to, že pomocí DPH můžeme nastolit rovnováhu mezi jednotlivými typy dopravy. Vy jste tady také používali ekologické argumenty. To je určitě eh, důležité, důležité argumenty, ale jsou tu i jiné. Jsou tu třeba argumenty ryze ekonomické. Je třeba dát možnost eh, jiným typům dopravy, jako je železniční doprava nebo říční doprava a podobně. Já bych rád ještě se zpravodajem o tom diskutoval, ale jsem rád, že se toto téma vůbec řeší. Děkuji. Děkuji, pan Ríke. Velice stručně, pane předsedo, také já chci poděkovat Markusi Ferberovi za zprávu, která se zabývá velice zajímavým tématem. Pár drobných připomínek. Nejprve, Podobně jako většina kolegů, já si přeji evropskou harmonizaci DPH, to znamená, že by eh, se tedy tato otázka upravila harmonizovaně mezi jednotlivými zeměmi za prvé a za druhé, že by se to harmonizovalo i mezi jednotlivými typy dopravy. Mluvil o tom pan Liberacky, eh, pan Kramer. Prostě DPH by se měla používat jako nástroj kompenzace mezi jednotlivými typy dopravy, které čelí různým omezením. Má druhá připomínka se týká veřejné dopravy. Neměli bychom zapomínat, že veřejná doprava je obvykle e, dotována, protože prostě je, e, nevydělá si na sebe. A je třeba si tedy uvědomit, že toto je nutno zohlednit. A třetí věc, já tady mám takový konkrétní návrh, který se týká využití DPH. Hovoří se o sazbách DPH, a harmonizaci, o tom, že se může využívat jako nástroj pro regulaci a harmonizaci, ale jak potom využít ty peníze vybrané z DPH? Jak víte, během těch diskusích o rozpočtu, eh, které nyní probíhají, zejména pokud jde o víceletý rámec, hovoří se právě o vlastních zdrojích eh, Evropské unie. A navrhuje se, že by prostě určitá eh, desetina procenta třeba byla věnována na vlastní zdroje Unie. A já si říkám, zda právě u DPH z dopravy by nebylo možné říci, že část eh, takto vybraných peněz půjde na infrastrukturu. Mohlo by to být samozřejmě rozlišováno podle eh, typu eh, dopravy. Michael Kramer tady použi, poukázal na to, že třeba u letecké dopravy není DPH, ale je pravda, že tam vlastně se nevytváří žádné infrastruktury, ale nebylo by třeba zajímavé navrhnout, říci, že třeba 1% z DPH půjde na dopravní infrastrukturu. To myslím, že by bylo velice zajímavé. A místo toho, aby se to prostě ty peníze třeba vracely vždycky do souhrného rozpočtu, tak nebylo by dobré, aby třeba alespoň u dopravy e, vlastně by to šlo přímo na ten konkrétní typ dopravy, ve kterém ta DPH byla vybrána. Děkuji. Děkuji a pan Rapone za komisi. Merci, Děkuji, pane předsedo. Komise předložila zelenou knihu s ohledem na předchozí diskuse. Myslím, že DPH v dopravě je důležité téma i pro komisi a proto jsme tomu vlastně věnovali specifickou specifický dokument. Samozřejmě ta analýza zpravodaje je zcela správná. Ta současná situace je velice odlišná v jednotlivých členských státech, pokud jde vůbec o přístup k DPH u jednotlivých typů dopravy. Tam každý stát má jiné řešení a samozřejmě to vyvolává určité narušování hospodářské soutěže. Znamená to také velice eh, velkou složitost eh, té daně a proto komise bych chtěla najít poměrně jasnou eh, jasné řešení ze strany členských států, parlamentů i zúčastněných stran, abychom věděli, jakou cestou se ubírat. Ovšem eh, je jasné, že teď ta situace je neudržitelná, protože ta je prostě nekonzistentní, trvá to už roky a ta situace nemůže pokračovat, ať už ze sociálních, ekonomických, ekologických důvodů, o kterých jste tady také hovořili, jsou to také důvody sociální, veřejné a z těchto všech důvodů my bychom chtěli najít nějaký, eh, dospět nějakému stanovisku, kde bychom si řekli, jak k tomu přistupovat do budoucna. Komise na základě těchto veřejných konzultací by v roce 2013 nebo 2014 chtěla předložit návrh směrnice, která by tuto otázku upravila. Děkuji. Thank you very much, Mr. Ferber. Děkuji, pan Ferber. Ano, děkuji, pane předsedo, a děkuji také všem kolegyním a kolegům, kteří se zúčastnili diskuze. Všichni jste vyjádřili, že se rozhodně nejedná o triviální problém, který řešíme. Téma DPH je opravdu komplexnější. Já jsem nechtěl všechno říkat, ale pane Gramere, abych to hned předeslal, ta skutečnost, že eh, podniky, některé podniky neplatí DPH, není výhodou, ale poslouchejte, prosím, já chci chci hned zdůvodnit, proč. Vy to chcete hned vědět. Je to také tím, protože nemohou eh, využít odpočtu. Eh, jistě se zase eh, vzpomínáte tu diskusi o zdanění poštovních služeb. Je možné odpočet daní na vstupu u investic, když je subjekt povinný k dani a není možný, tedy když není a e, to byste měli zohlednit. Jsou to spojené e, nádoby. To jistě neřeší problém spotřebitele, protože e, konečná spotřeba podléhá dani, ale pro podniky to není relevantní, protože to funguje jako spojené nádoby. Co já navrhuji, je to, aby všechno podléhalo platbě DPH. Pan kolega Liberecký se o tom také zmiňoval. Je tu rozdíl mezi nulovou sazbou DPH a e, neexistenci povinného výběru DPH. Já navrhuji, aby e, vše podléhalo DPH, ale e, někdy je možné použít nulovou sazbu DPH DPH abychom se na to podívali z hlediska logiky. Já navrhuji, že je to podstatné pro veřejnou dopravu. Eh, milí kolego, já o tom budu rád diskutovat. Souvisí to také eh, s definicí eh, veřejné dopravy, která je uvedena v zelené knize, ale já se opírám o příslušné směrnice, které máme například v oblasti příměstské dopravy, přeshraniční, autobusové eh, dopravy. Tady jsme vytvořili celou řadu eh, předpisů, eh, které můžeme opřít, máme-li definovat, co je to veřejná doprava a víme, že to vymezení není úplně snadné. Základní otázka u e DPH nejenom v oblasti dopravy zní, eh, kde eh, bude povinný výběr DPH. Já bych chtěl upozornit na to, že Evropská komise již v 90. letech, kdy eh, byl komisař Monty, upozornila na to, že chceme přejít k zásadě země původu. To znamená, že tom výchozím bodě, kde začíná nějaká cesta nebo přeprava zboží. Eh, v místě prodeje eh, se má vybírat DPH, protože eh, celý ten systém podvodů vyplývá z toho, že nemáme zásadu země původu, ale země určení. U dopravy zboží to dělá velké problémy a v dopravě máme velice komplikované předpisy. Já navrhuji, abychom zavedli zásadu země původu. Eh, my se zde o píráme eh, o odvětví dopravy, ale mělo by to platit obecně, tak můžeme per se jasně snížit možnosti podvodů ve výběru DPH. A potom ještě eh, jsem se zmiňoval o dalších bodech. Když se podíváte na návrhy eh, daně z finančních transakcí, o nichž se jedná v souvislosti eh, s finančním výhledem komise, tak jako jedna myšlenka se objevilo jako místo výběru daní, ne místo obchodování na burze, ale tam, kde dotyčí dotyčný eh, provádí finanční eh, transakci, by měl platit DPH. To je také tedy eh, zásad země původy. Takže tím bych chtěl říct, že komise uvažuje tímto směrem a kolega Kadravy se také zmínil o tomto tématu výběru daní kolegyně Bao také. Myslím, že je to opravdu rozhodující. Já pokládá za správnou linii eh, vůbec co se týče DPH eh, vycházet ze zásady země původu a byl bych rád, kdyby mě v tom výbor podpořil, protože to celou věc zjednodušuje. Eh, abychom eh, zamezili vzniku podvodů. A pokud mohu eh, navázat ještě na jednu věc, o které jste hovořil, pane kolego Rike, je to daleko sáhlá otázka <clears throat> účelové určení vybraných daní, eh, tedy co se týče DPH v oblasti dopravy. Já nehovořím o poplacích za užívání. Eh, to, eh, na tom už jsme se dohodli, že to ponecháme v tom odvětví. Hovořili jsme o tom v souvislosti s eurovinětou. Pan kolega Elka Draví ví, o čem mluvím, ale abychom u DPH která je i, i jako eh, eh, daně z spotřeby, abychom ji účelově vázali, tak eh, to by mi osobně vadilo. To musím říci, pokud předložíte jiné návrhy, tak o tom budeme muset jednat, protože nakonec budeme mít veřejné rozpočty, které budou účelově vázány. Myslím, že to není politické odpovědnosti ani u nás, ani jinde, abychom měli účelově vázané prostředky eh, v veřejném rozpočtu. A já na to samozřejmě budu reagovat, jinak bych chtěla velice poděkovat. Těším se eh, na vaše pozměňovací návrhy a po letní přestávce, pane předsedo, se k tomuto tématu vrátíme, abychom mohli odevzdat stanovisko včas. Děkuji vám. Děkuji, pane Ferbere. Já bych chtěl jenom zopakovat, održíte eh, návrh stanoviska eh, v překladu eh, k 22. červenci e-mailem. Termínem k předkládání pozměňovacích návrhů je 23. srpen a budeme v našem výboru o tomto dokumentu hlasovat 8.9. a výbor EKON je příslušným výborem a bude o tom hlasovat 19. září. Děkuji. Dalším bodem na pořadu jednání máme výměnu názorů s Evropskou konferenci civilního letectví ECAC. A já vítám pana Patrika Kandela, místo předseda a generálního ředitele oboru pro civilní letectví, který eh, se zabývá otázkami bezpečnosti a eh, je z generálního ředitelství civilního letectví pro Belgie. Potom je tu paní Patricia, která je eh, z sekretariátu pro otázky programu bezpečnosti základní informace k tomuto jednání, jak si vzpomínáte, vyplynulo z rozhodnutí výboru, abychom eh, pozvali zástupce EKAKu, aby eh, informovali eh, zejména o vývoji technologií pro bezpečnost, pro skanery tekutin a bezpečnostní skanery. Projednávali jsme ukončení eh, zákazu eh, eh, tekutin v letecké dopravě a je můžeme mít obrovný osud v roce 2013, kdy by tento zákaz měl skončit, jako tomu blok Dubnu. Takže bychom eh, si rádi vyslechli, co eh, Evropská konference dělá a členové v této otázce tekutin eh, nám přináší různé informace v různých okamžicích na různá témata a je jasné, že nikdo Eh, nám konečné výsledky nezděnil. Eh, ohledně výrobců jsme se dozvěděli, že výroba je připravená. Některé země, zejména Francie, nám sdělila, že eh, tyto skanery nejsou připraveny a ještě se k tomu vyjádří i další země, jiné země. Zase rádi přijmou takovéto skanery skenery, takže se v parlamentu rozšířil pocit frustrace, kdo nám vlastně říká pravdu. Takže eh, to bude součástí výměny názorů se zástupci Evropské konference. Vítám vás tedy dnes dopoledne, nevím, kdo zahájí jednání. Všichni asi máte prezentaci prezentace bude na obrazovce, takže nevím, kdo začne. Euh, Když dovolíte, tak já začnu. Jmenuji se Patrik Gandil, jsem místopředsedou ECAK a mm, jsem tady z generálního ředitelství pro tyto otázky ve Francii. Nejprve bych vám chtěl poděkovat, pane předsedo, za to, že eh, ECAC má tedy možnost eh, vás seznámit se svým postojem a že tedy máme možnost spolupráce s Evropským parlamentem. Také bych chtěl eh, omluvit našeho předseda pana Radu, který chtěl přijet, ale v současnosti je na misi v Singapuru a z praktických důvodů to nebylo možné. Nicméně my opravdu přikládáme tomuto eh, setkání velký význam, proto mě tady doprovází Frank Durenx, který je generální ředitel Belgie a zaměřuje se na bezpečnost v naší organizaci a on tedy eh, přednese hlavní část prezentace. Eh, chceme vás seznámit s prací ECAC především v oblasti bezpečnosti a zvláště pokud jde o ty technologické otázky. Doufám, že to bude začátek konstruktivního dialogu, protože, jak jste sám říkal na začátku, eh, došlo určitě k mnohému nedorozumění v této oblasti. Naše prezentace nejprve eh, vysvětlí, co to je ECAC a potom přejdeme k činnostem organizace v oblasti bezpečnosti, zejména co se týče tekutin a také tělesných skenerů. A nakonec také tedy několik závěrečných závěrů. Prosím o další slide. Takže Evropská konference civilního letectví byla založena v roce 1955. Je to jedna z regionálních organizací, řekl bych dokonce nejdůležitější svého typu na světě. Byla založena Um, pod záštitou OBSE a Rady bezpečnosti. Tato organizace je financována jednotlivými členskými organizacemi a jejím cílem je harmonizovat určitá pravidla a opatření v oblasti letectví ve 44 členských státech. Strategickými prioritami je bezpečí letecké dopravy, eh, bezpečnost a Eh, vlastně zjednodušení života pro cestujícího a konečně životní prostředí. Co se týče tedy bezpečnosti, takové hlavní směry práce ECAC v oblasti bezpečnostní politiky jsou uvedeny v hlavním dokumentu. Je to takzvaný DOC 30, který existuje už několik roků let, nebo řadu let, byl to takový průkopnický dokument. A ta původní eh, právní úprava EU vycházela právě z tohoto dokumentu DOC 30. Tento dokument eh, stanoví eh, vlastně podrobnosti v některých oblastech. Nyní je zcela konzistentní se zbytkem eh, evropské právní úpravy. Všechny členské státy mají tento dokument k dispozici. Tento dokument má také přílohy, kde jsou uvedeny velice přesné pokyny, jak provádět bezpečnostní politiku. Takovou praktickou pomůckou pro členské státy jsou eh, také eh, operační programy, Jednak se jedná o bezpečnostní audity, které ECAC provádí. Dále poskytujeme pomoc s školeními, výcvikem a také pomáháme s vypracováváním interních bezpečnostních dokumentů a pracovních dokumentů a dále nabízíme také společný hodnotící postup eh, pro hodnocení bezpečnostního vybavení. A řekla bych, že zhruba polovina eh, členských států využívá této pomoci, kterou ECAC poskytuje a to je samozřejmě poměrně důležité. Další eh, obrázek. jsme uspořádáni v síti generálních ředitelství eh, civilního letectví členských států. Jsme vlastně státními úředníky v těch našich zemích a v našich zemích eh, ty jednotlivé organizace zodpovídají za bezpečnost eh, civilního letectví a obvykle také odpovídáme za regulaci. Naši experti se účastní pracovní skupiny Task Force ECAC a také pracují v podskupinách, eh, které eh, zpracovávají eh, jednotlivé technické normy. Dále také hodně pracujeme pomocí konzultací, konzultujeme s letišti, leteckými dopravci, výrobci, zařízení a všemi zúčastněnými subjekty. Hodně také spolupracujeme s Evropskou komisí, která je v podstatě vždy zastoupena na našich jednáních Eh, máme také formální vztahy s ICAO a s některými dalšími regionálními organizacemi, jako je třeba Arabská konference civilního letectví. Dále máme také bilaterální vztahy s neevropskými státy, například se Singapurem, kde je právě teď náš předseda, anebo se Spojenými arabskými Emiráty. A díky tomu všemu máme poměrně souhrnou vizi na bezpečnostní politiky ve světě. A nyní už dám slovo eh, kolegovi Franku Diranksovi, který vás eh, seznámí s technickou částí práce naší konference. Thank you, Patrick. Eh, Děkuji, Patriku budu pokračovat a hovořit o pracovním programu Evropské konference. Náš pracovní program byl vypracován, eh, přijat a uskutečňován ve tříletém cyklu. Já jsem zde vybral několik základních eh, bodů současného programu bezpečnosti. Je důležitou součástí programu je podpora uskutečňování eh, požadovaných bezpečnostních opatřeních ve všech členských státech, včetně eh, zaškolení, eh, dále sladění s evropskými požadavky, dále auditní program v členských státech naší organizace, také ve Spojených Arabských Emirátech. Jsme velice aktivní v programech pomoci na základě eh, více straných eh, dohod. A my pomáháme členským eh, státům implementovat předpisy a dále naše organizace eh, eh, eh, se zabývá bezpečností letecké dopravy eh, ohledně eh, <clears throat> určitých protiopatření proti novým eh, nebezpečím, jako jsou například kyberohrožení, nepředvídatelnost a podobně dále společně s národními orgány provádíme hodnocení těchto aktivit. Dále ší součástí je vybavení pro bezpečnost, vydáváme technické specifikace a společné testovací metodiky. E, jsou uskutečňováni pod zastřešujícím programem a označují se jako společný proces hodnocení bezpečnostního vybavení CEP. O tom budu ještě v rámci prezentace hovořit. Dále spolupráce s ostatními regiony e, je součástí našeho pracovního programu programu. Naše organizace podporuje regionální iniciativy jako regionální workshopy a e, e, e, jednání na zajímavá témata. Dále vytváří kapacity pro iniciativy a partnerství v rámci řízení kvality a výměny informací o osvědčených postupech a řízení kvality tedy to působení v členských státech je zásadní. Dále, co se týče technických specifikací, eh, máme eh, pracovní skupinu pro technické úkoly, která se zabývá eh, aspekty bezpečnosti. Evropská komise se opírá o e, vstupy této pracovní skupiny pro e, vypracovávání technických nařízení. Týká se to e, seznamu ohrožení, technických specifikací, společných testovacích metodik, aby bylo možné stanovit, zda to vybavení vyhovuje evropským standardům či ne. A také seznam ohrožení popisuje množství a Eh, charakteristiku eh, výbušnin. To není rozhodně snadné, když eh, zvážíme, že máme dohody se 44 zeměmi a klademe důraz na jednu oblast. To znamená, podařilo se nám dosáhnout ale doposud konsensu. Přitom zvažujeme také konzultace s různými oblastmi průmyslu a máme definované mechanismy provádění konsultací. Například se organizují informační setkání o vybavení s e, výrobci. E, všichni e, výrobce zveme, aby technické skupině předložili prezentace o dalším vývoji. Také má, jsme komisi umožnili se účastnit jako pozorovatele při, máme také spolupráci s klíčovými partnery, jako je Izrael a Aust, Austrálie a e, e, snažíme se harmonizovat e, technické normy. Co se týče procesu obecného hodnocení bezpečnostního zařízení, Stručně řečeno opíráme se o dohody mezi 43 zeměmi a sdílení informací o testovacím zařízení. Vytvořili jsme určitý manuál standardů Eh, pro řízení tohoto procesu. Ehm, jsou tu také stanoviny obecné metody testování výbušnin, eh, také předpisy, které se týkají eh, zjišťování tekutin a tělesných skenerů. Byla vytvořena střediska určená národními orgány, kdy se budou eh, od tohoto roku testovat skanery. Výsledky testování se předávají členským státům, abychom zajistili, že budou mít k dispozici nutné informace, aby mohli certifikovat toto zařízení, pokud to pokládají za vhodné. Eh, máme eh, transparentní eh, systém, naše eh, výkonnostní parametry jsou eh, zveřejňováni na webových stránkách také výsledky těch testů. Obecný systém evaluace se opírá o konsensus, abychom poskytovali všem členským státům informace, aby mohli vybudovat své procesy hodnocení členské státy, které mají takovéto kapacity, mohou čerpat z těchto informací. Eh, to má zabránit eh, duplikaci činnosti. Pokud eh, bude vytvořen takovýto seznam, budou vytvořeny technické specifikace. Až se dohodneme na metodice, tak potom zprávy o testech Eh, umožní celý postup a koordinaci tento proces, umožní eh, regulačním orgánům i průmyslu, aby eh, viděli, jaké omezení má stávající technologie, omezení, která musíme snižovat, ale vyžádá si to určitý čas a investice, abychom a nutnost investovat do dalšího výzkumu. A nyní Eh, eh, detekce tekutin, aerosolů a gelů. Eh, týká se to tedy požadavku na detekci těchto látek LEX a úvodem něco ke kontextu eh, od roku 2006, kdy ve Spojeném království teroristé plánovali zničit eh, letadla při letu využitím tekutin ale podařilo se je odhalit a zastavit. V roce 2010 byli pachatelé odsouzeni. Stávající bezpečnostní opatření a zařízení nebylo schopné odhalit eh, tekuté výbušniny. Eh, bezprostřední odezva na to, protože nebylo k dispozici technické řešení, usilovala o detekci eh, tekutin v cestovní v letecké dopravě. Takže je možné eh, mít na palubě eh, tekutiny po eh, detekci a příslušné předpisy se objevily v nařízení Evropské unie Máme tedy systémy pro detekci tekutých eh, výbušnin. Eh, tato metoda byla odzkoušena v roce 2009. Generální ředitelství naší organizace eh, zahájilo testovací program, který zahrnuje proces hodnocení zařízení a laboratorní zkoušky. Byl to již druhý program testování výbušnin vzhledem eh, k eh, výkonnosti zařízení jsme eh, rozdělili do čtyř skupin podle fungování typ A zjišťuje tekutiny v nádobách typ B zjišťuje eh, tekutiny v eh, nádobách, pokud eh, jejich uzavření je bezvadné, typ C, několik nádob a typ D zjišťuje také tekutiny i uvnitř cestovního zavazadla do metodologie zahrnutě e, působnost všech testovacích e, středisek ve Švýcarsku Německu, dále ve spolupráci s Fraunhoferovým institutem v Německu a e, institutem NO v Nizozemsku. Zprávy o testování e, se předávají orgánů v členských státech naší organizace. Některé informace se zveřejňují na webových stránkách ECAC, e, co se týče výkonnosti zařízení testy u skupin A, B a C se eh, prováděly od roku 2010. Bylo 10 testovacích kampaní těch eh, typů A, B a C LEDs eh, od listopadu padu loňského roku a potom v letu a únoru tohoto roku bylo testováno několik typů. Ještě pokračují tři testovací i kampaně testování typu D, tedy je to zařízení, které eh, testuje i tekutiny uvnitř eh, zavazadla, eh, začne koncem tohoto roku a tři typy eh, skupiny B a sedm skupin, eh, sedm typů skupiny C vyhovují požadavkům. Tento eh, katalog by se měl ještě rozšiřovat na základě výsledků testování nových konfigurací a nových metodik usilujeme o další zlepšování, ale vývoj si vyžádá určitý čas aby bylo možné odhalovat eh, tekutiny, které jsou na seznamu ohrožení. Co se týče uskutečňování, eh, zjišťování eh, těchto tekutin by mělo vyhovovat také očekávání cestujících požadavkům regulačních orgánů a i mezinárodním aspektům letiště musí eh, integrovat eh, screening těchto látek a musí rozhodnout o eh, typu tohoto zařízení a musí také přijmout příslušnou organizaci kontrolních pracovišť a vyvinout operační postupy, včetně vyhlášení poplachu. Dále cestující musí být informováni, aby se na tuto operaci eh, dostatečně připravili, aby se roz cílila eh, nejistota eh, postupu na různých letištích, protože to by zhoršilo důvěru cestujících. Příprava by byla méně efektivní abych eh, poskytl další informace o operační stránce, co se týče eh, kontrolních pracovišť, jejich koncipování, eh, tak tady postupujeme centrálně anebo decentralizovaně jedno kontrolní pracoviště u jednoho východu v tomto rozhodnutí, abychom e, vybrali správné zařízení. Provozovatel e, bude zohledňovat fungování tohoto zařízení podle toho typu A, B nebo C, e, je, se separátně kontrolují nádobky s tekutinami. Dále také možnost vyhlášení poplachu. Co se týče zařízení typu D, je to zařízení, na které všichni čekají. Provozovatel jasně bude očekávat, že toto zařízení bude schopné kontrolovat eh, kabinové zavazadlo a eh, do, z hlediska přítomnosti výbušnin a všech zakázaných eh, položek úsilí se zaměří na zlepšení detekce a e, snížení možností falešného poplachu. Zařízení pro typ A a B e, se používá pouze pro e, kontrolu tekutin Typ C a D by měl zahrnovat ještě doplňující eh, schopnost detekovat pevné výbušniny. Výrobce bude mít dostatečnou možnost, aby zařízení detekovalo i tekuté, i pevné výbušniny. Výrobci budou eh, také schopni splňovat požadavky, aby bylo možné dosáhnout té lhůty zrušení zákazu do roku 2013. A součástí národního úsilí bude e, snížení tohoto nebezpečí. Národní orgány budou schvalovat toto zařízení, e, rozhodovat o jejich rozmístění a zajišťovat, aby ten postup detekce vyhovoval e, národním požadavkům a požadavkům EU. Pokud národní orgán se domnívá, že zařízení nevede ke snížení ohrožení, může rozhodnout to zavedení přísnějších požadavků na základě posouzení ohrožení, aby eh, chránili vlastní občany. Eh, jaké jsou tedy krátkodobé výzvy? Eh, snažíme se splnit lhůtu duben 2013 stanovenou v legislativě Evropské unie, kdy všechny evropské letiště by měly být schopny provádět kontroly LED a z příslušné monitorování seznam e, těchto látek by měl být co e, největší. E, to si vyžádá různé metody testování letiště, které sledují mezinárodní orgány, by měly přizpůsobit své plány eh, svému rozvrhu kontrolních pracovišť. Měli by monitorovat monitorovat připravenost a zajistit, aby eh, režim kontroly byl efektivně prováděn na evropské úrovni na národní úrovni eh, je zapotřebí úsilí, aby eh, bylo možné splnit lhůtu roku 2013. Globální spolupráce je zapotřebí, abychom zajistili harmonizaci bez a eh, slučitelnost bezpečnostních opatření aby eh, se eh, využilo všech opatření. Naším dalším tématem jsou bezpečnostní skenery. Jejich eh, uplatňování se nachází ve fázi regulace. Naše organizace podpoří veškeré úsilí při implementaci zapotřebí jsou kroky eh, eh, při vypracovávání požadavků na základě nejnovějších informací eh, v technické i regulační oblasti, abychom dosáhli tedy úspěšné implementace. Zjednodušeně řečeno, cílem kontroly osob je, aby e, neskrývali zakazané předměty. E, je tu celá řada omezení e, v důsledku osobní prohlídky a detektorů kovů, bezpečnostní skenery, které využívají pasivní nebo aktivní technologii, jsou schopné detekovat formální předměty, zejména nekovové. V roce 2008 eh, naše technická skupina vytvořila návrh standardů pro bezpečnostní skenery. Tyto standardy specifikovaly eh, různé eh, kategorie zakázaných položek, jak, obdobně jako u tekutin poté, co jsme stanovili tento seznam ohrožití, vytvořili jsme testovací metodiky. Generální ředitelství je schválilo v prosinci 2008. Poté členské státy provedly zkoušky používání těchto skenerů v Spojeném království a v Nizozemsku, aby nám poskytli informace o technickém a provozním pokroku této oblasti a potom následovala výměna informací eh, s bezpečnostními orgány v USA, abychom zajistili kompatibilitu eh, v eh, zařízení v tom transatlantickém koridoru k květnu 2010 naše organizace začala uskutečňovat testovací program skenerů aby bylo možné eh, přijmout eh, výkonové standardy eh, USA spolu s výzkumným centrem a s Evropskou komisí jsme spolupracovali. Jaké jsou krátkodobé výzvy, abychom mohli bezpečnostní skenery uvést do provozu, až budou schváleny? Bude se staven seznam jejich typů, budeme podporovat osvědčené postupy pro eh, letiště, bude následovat zaškolení personálu a eh, následně informování cestujících. Vítáme, že bylo přijato nařízení Evropské unie eh, regulačním výborem minulý týden. To byl důležitý krok vpřed a také velice podporujeme výrobce v jejich úsilí, aby zintenzivnili výzkum a vývoj aby bylo možné automaticky eh, eh, zjišťovat ohrožení a automaticky generovat eh, data a označovat oblasti provozovatelům, kde bylo něco zjištěno. Jaké jsou závěry? Než se dostaneme k otázkám a odpovědím, rád bych zdůraznil některé body co dělá IKEK e v oblasti bezpečnosti letecké dopravy. Musíme dosáhnout efektivní bezpečnosti eh, v souladu s očekáváním cestujících. Eh, potřebujeme přejít k novému modelu zajištění bezpečnosti, tím, že budeme kombinovat bezpečnostní opatření a pokrok eh, na místech kontroly v chceme eh, zajistit eh, splnění veškerých očekávání a přitom se musíme spoléhat eh, o tom, že budeme čelit těmto ohrožením na základě hodnocení rizik a můžeme tedy eh, lépe eh, eh, pracovat, když budeme rozvíjet technologii citlivě, která zajistí že v centru pozornosti budou hodnoty veřejnosti, společnosti, cestujících. To nemůžeme brát za samozřejmé lekce, které jsme vyvodili z jiných oblastí, ukazují, že třeba bránit tyto hodnoty, abychom nestratili také podporu veřejnosti v našem úsilí při zajištění bezpečnosti. Nemělo by smysl, že by eh, výzkum a vývoj eh, měl ztrácet ze zřetele tyhle tyto hodnoty. My podporujeme tento přístup a e, budeme se zasazovat o práva cestujících v tomto ohledu. Za čtvrté je zapotřebí provést posouzení dopadu ještě předtím, než budou provedeny nějaké změny v regulaci e, nebo provozu. Nemůžeme zavádět další opatření, pokud nezajistíme efektivitu a udržitelnost. Eh, a dále rychlá regulace je dobrá regulace. Posouzení dopadů nám umožňuje eh, porovnávat eh, nové myšlenky, které zajistí, že nová opatření budou praktická a nakonec musíme vytvořit kapacitu cestou iniciativ v rámci regionálního partnerství, které se budou snažit eh, vymítit kořenové příčiny ohrožení, eh, zajistí lepší pochopení pro kulturní rozdíly a eh, podpoří sdílení informací. Letecká doprava má globální charakter, regulační opatření mají také globální dopady nejenom v oblasti kontroly cestujících, ale i eh, přepravovaného nákladu. Musíme eh, zajistit eh, dopravu pro cestující veřejnost i pro zboží. My se velice těšíme na další spolupráci s Evropskou komisí v této oblasti. Rád bych vám poděkovala za příležitost, eh, abych eh, dnes vystoupil s touto prezentací. A pokud eh, program výboru nám to dovolí, tak vám dám k dispozici další technické specifikace ohledně testování, tak eh, později po ukončení tohoto jednání vám můžeme dát k dispozici. S radostí zodpovíme na vaše otázky a doufáme, že toto setkání je dobrým začátkem eh, pokračujícího dialogu v budoucnosti. Pane předsedo, dámy a pánové, jménem eh, mých kolegů i jménem svým jsme ochotni odpovědět všechny vaše otázky. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát za tento úvod a tuto prezentaci. Mám tady řadu žádostí o slovo. Musíme dodržet čas, tak prosím, abyste se snažili držet časového limitu tří minut, tak aby tady byla ještě možnost vyslechnout si odpovědi od ECAC. Takže každý tři minuty, prosím. A nejprve pan de Grandes. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zástupcům Evropské konference civilního letectví. Pro nás to vaše vystoupení je velice důležité. Jak sami víte, minulý týden parlament zareagoval na návrh a sdělení komise, který se týkal tedy zprávy z vlastní iniciativy, v níž jsme se obecně zabývali bezpečnostní civilního letectví. A právě jsme se zmiňovali o skanerech, o tekutinách a o nákladní dopravě. V rámci Komitologie, což se nám moc nelíbí, ale doufáme, že to bude doplněno i legislativním návrhem. E, se to také řešilo. Máme tedy už určitý rámec rozhodnutí, která samozřejmě musí souviset s technickými rozhodnutími ECAC, to je zcela zásadní. Já jako zpravodaj té zmiňované zprávy jsem se snažila přihlížet ke studiím a diagnózám proveditelnosti, které prováděla právě konference. Pokud jde o ty tekutiny, eh, já už nechci se tady rozmazávat to, že si nemůžete vzít eh, prostě vodu v lahvi a to, že vlastně eh, nebyly, nebyla přijata některá rozhodnutí, která by částečně řešila otázku duty free. Víte, že některé státy, eh, některé členské státy eh, v podstatě zavedly některá opatření, ale já bych opravdu u tohoto tématu nezůstávala příliš dlouho. Nicméně je důležité pro nás, abychom měli zprávy od ECAC o tom, zda existují vhodné technologie, které umožňují včas příslušné mechanismy zavést. Já bych byl rád, aby konference nám řekla, zda skutečně z technologického hlediska eh, existují nebo existovaly efektivní systémy. A především, co nás eh, mnohem více zajímá, jsou skutečné technické záruky toho, že v dubnu 2013 skutečně budou zavedeny ty systémy, které jsou schopny zkontrolovat kabinové zavazadlo a zkontrolovat eh, tedy ty tekutiny nebo i pevné látky, které by mohly být nebezpečné. a zda tedy budou techniky schopné rozlišit mezi eh, tekutinami, které nejsou škodlivé a tekutinami, které by skutečně mohly v letectví přivodit nějakou katastrofu. To jsou opravdu mm, klíčové problémy. Bylo tady řečeno, že technologie se rozvíjí, že se stále zdokonalují ty systémy, což samozřejmě vítáme, ale nevím, jestli nám dnes můžete přesvědčivě říci, že v roce 2013 opravdu ty systémy budou zavedeny, protože tohle je to, co nás zajímá. Každopádně parlament už říkal, že v roce 2012 bychom mohli nebo měli ověřit, zda ta lhůta bude splněna, zda je to vůbec možné. Pokud jde o skenery, tady ta situace je obdobná. Konference už tedy homologovala některé systémy, které ovšem jsou velice odlišné. Parlament se vyjádřil eh, k tomu, které skenery jsou účelné a které ne. Nás zajímají takové systémy, které mají přidanou hodnotu a které jsou přiměřené tomu riziku, před kterým chrání. Také nás zajímá, jak budou skenery zdokonaleny tak, aby skutečně plnily tyto funkce. A poslední otázka. Jaké jsou vztahy s USA, pokud jde o techniku? Je jasné, že existují e, někdy rozdíly v tom, co používáme my a co používají Spojené státy a vlastně pokud jde o přístup k využívání obrázků z těch tělesných skenerů. Děkuji. E, tak zpravodaj jsem ponechala trochu více času, ale ostatní prosím, aby se drželi časové hluty. Pan Al-Kadraj. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat za ten úvodní příspěvek. Ty závěry zněly velice pěkně, to můžeme jenom podpořit. Všichni si přejeme uh, přiměřenou úroveň bezpečnosti, chceme respektování soukromé sféry, jednotnou aplikaci, přiměřené náklady, ale v realitě to vypadá většinou jinak. A zkušenosti z posledních let mi ukázaly, že tady vlastně pokulháváme za realitou. Když se něco stane, tak na to potom reagujeme. Uh, a musíme myslet i na to, jaká mohou mít naše rozhodnutí dopady, jaké náklady vzniknou, když něco nebude úplně dokonalé. A co tady postrádám, je taková obecná bezpečnostní strategie na evropské úrovni ve spolupráci s partnery. Tedy nevím, zda také zastáváte tento názor, zda s tím můžete souhlasit, chcete jenom reagovat na signály, které přicházejí od znalců z národní úrovně? Chcete reagovat na vývoj, anebo je to výměna zkušeností, která jde obněma směry, tedy zda vy informujete i národní bezpečnostní orgány o příslušných technických možnostech a jejich nákladech? Rád jsem slyšel, že technika se stále vyvíjí, ale to se říkalo už i před dvěma lety. Říkalo se v roce 2010, už to tady bude. Nejpozději z 2011 ty přístroje budou, které budou schopny detekovat tekutiny. A pak bude zase možné, aby lidé nosili nápoje i přes bezpečnostní kontrolu. Teď se to zase posunulo na 2013. Doufám, že tato nová lhůta povede k tomu, že skutečně do té doby budou příslušné přístroje existovat. A mám následující otázku. Jak vypadá v vztah mezi ECAC a Evropskou unii. Máme tedy ten výbor, kde jsou národní znalci. Minulý týden bylo přijato rozhodnutí nebo návrh rozhodnutí. Parlament tady rozhodně má právo veta, ale máte VCAC e 44 členských států. Někde, některé jsou možná činné i ve více na více úrovních v EU i v ECAC a jak to je navzájem propojeno, existuje nějaká výměna názorů a jak se kontroluje provádění těch dohod. Komise kontroluje za stranou Evropské unie ta letiště, která musí zavádět jednotná opatření, i když i nadále jsou velká rozhodnutí, roz, nadále jsou velké rozdíly v aplikaci v jednotlivých členských státech, ale jak to vypadá v těch 44 členských státech ECAC? To je možná ještě těžší. Jsou skutečně kontroly na místě, nebo je to jenom teoreticky, tedy na papíře, paní Forster? Uh, Děkuji, pane předsedo, děkuji zástupcům ECAC, že mezi nás přišli. Myslím, že to bylo velice užitečné a inspirativní, co jsme se tady vyslechli. Nejprve bych chtěla říci, že eh, vlastně my už dříve jsme se touto otázkou zabývali, já jsem byla sama zpravodajkou, pokud jde o události týkající se 11. září, takže víme o těch dokumentech dok 30 a také spolupracujeme už s komisí v rámci těchto procesů. Naším cílem je to, že samozřejmě chceme zajistit bezpečnost v Evropě. V současnosti cestující prochádějí bezpečnostní kontrolou v zemi a potom v bezemi B, přestože jsou stále v Evropské unii. A my bychom to tady chtěli řešit vlastně jedinou přepážkou, protože jinak ty cestující po konci té cesty už toho mají opravdu plné zuby, jak to známe z posledních deseti let. Toto je tedy náš cíl a to je e, cíl i komise. Pokud jde o tekutiny, a to se týká i komise, i když ta tady na to dnes reagovat nebude. Všichni chtěli, aby v roce 2011 skončil ten limit 100 ml. A ukázalo se, že to je nemožné. Pokud se podíváme na to vybavení, které je k dispozici na malá letiště, tak já chápu, že někde můžete vlastně tam dát třeba to vybavení A, B, C, protože tam není uh, Eh, tolik eh, provozu a je tedy čas vyndavat eh, ty tekutiny z, ze zavazadel. Ovšem, pokud D nebude připraveno, tak to bude velký problém pro velké letiště, kde prostě lidi budou stát ve frontách a čekat, až se ti před nimi vytáhnou ze, z kabinového zavazadla všechny um, Eh, všechny lahve s tekutinami, takže já se nijak nedivím, že tohle se nepodařilo připravit do, roce, do roku 2011 a myslím, že budeme rádi, když se to podaří do roku 2013. Eh, no, je hodně typů vybavení. Vy vlastně některé vybavení eh, uvádíte na svých stránkách, uvádíte, jaké vybavení je přijatelné. Tam se ale, je to zcela srozumitelné pro ta letiště? Mají eh, letiště jasno v tom, jaké vybavení by měly používat? To je tedy první věc. Co se týče tělesných skenerů, víte, že my jsme o tom hodně diskutovali tady v Evropském parlamentu a zase tady máme prostě různé firmy, které nám vysvětlují, jak funguje jejich vybavení. Myslím, že tento výbor jasně řekl, co nechce i e, přes některých e, e, některé odlišné informace si myslíme, že by se neměly používat rengenové paprsky a ionizující záření, protože v některých zemích se už snaží nepoužívat rengenové zařízení ani v nemocnicích. na tom jsme se shodli Takže myslím, že některá letiště byla ráda, že v podstatě ta vybavení nebylo nutné instalovat už v roce 2011, protože by to samozřejmě znamenalo zase další, eh, další náklady. Eh, u těch tělesných skenerů my bychom tedy chtěli, aby byl vytvořen efektivní systém. Není možné Eh, aby prostě se posilovaly eh, kontroly s každým incidentem, protože za chvilku opravdu bychom mohli předpokládat, že eh, každý cestující potenciálně něco spolkl a mohlo by se jim dělat rengeny žaludku, takže to skutečně není možné. Já chápu tělesné skenery spíše jako doplňkový nástroj, ale je třeba také vyjasnit, že když budeme mít nějaké vybavení, tak potom by neměla být spousta výjimek, k čemu to bude pořizovat drahé zařízení, když potom polovina cestujících bude od toho osvobozena, protože buď jsou těhotní, staří, jsou to děti a tak dále. Pokud to vybavení je v pořádku, pak by každý měl být schopen tím skanerem projít bez ohledu na věk, zdravotní stav, pokud to vybavení bude dobré. Takové vybavení bychom měli najít, protože jině tak ten nástroj může být užitečný. Pokud to bude dobrovolné, tak, si budou, tak proč vlastně o tomhle všem diskutujeme, když pak všichni mohou říct, že, že tím skenerem nepůjdou. A jak, pak bych se zeptala, jaké jsou vaše vztahy s EASA, protože to je také samozřejmě důležitá věc. Děkuji. Děkuji, pan Rike. Děkuji, pane předsedo. Děkuji ECAC eh, e za vystoupení. Já mám připomínku následující. Je jasné, že je u bezpečnosti velice složité eh, definovat ty cíle, protože vnímání bezpečnosti se liší podle země, podle toho, jak se země cítí ohrožená a podobně. Já jsem měl tři otázky, které jsem chtěl položit zástupcům ECAC. První otázka kolik zhruba odhadujete, že by mohlo být a těch falešně pozitivních výsledků u skenerů tekutin, ať už u typu C nebo typu D. A když dojde k chybě, k tomuto falešně pozitivnímu výsledku, jaké eh, budou postupy? Znamená to, že tou kontrolu projdou ještě jednou a když bude znovu potvrzena, tak se eh, evakuuje ten prostor, nebo jak to bude. Protože dovedu si představit, že tam bude nějaké procento falešně pozitivních výsledků, a pokud by se vždy měla třeba evakuovat ta příslušná oblast, tak to letiště zcela zablokuje. Druhá otázka. Jsou nějaké studie týkající se schopnosti eh, těch jednotlivých skenerů eh, detekovat pomocí radiomagnetického eh, spektra? Pokud jde třeba o tu kontrolu tekutin. A za třetí otázka, má ECAC normy pro bezpečnost a jsou případně nějaké lhuty pro provedení testů právě za to bezpečnosti? Děkuji. Paní Ayala Sender, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já také chci poděkovat eh, zástupcům ECAC za vystoupení a také já mám tři dotazy. Nejprve, můžete prosím konkrétně vysvětlit, kdo vlastně zavádí ty skenery. Je jasné, že se na tom podílejí experti, ale konzultují se také uživatelé, jako třeba cestující, protože vy jste hovořil, že je důležité zajistit efektivní bezpečnost v souladu s očekáváními cestujících. Jak tedy provádíte konzultace? Dále, můžete konkretizovat, jak vlastně probíhá ten přechod od testů k reálnému životu letišť, protože jsou letiště různá, některá malá regionální letiště a jaké máte lhuty. Říkal jste, že ten typ D, který by skutečně znamenal, že nebude nutné otvírat to kabinové zavazadlo, což vlastně nejvíce eh, jak si zdržuje eh, cestující na letišti, a vy jste říkal, že testy budou toho typu D probíhat až od konce roku 2011. Jak dlouho to tedy trvá od, okam, trvá od okamžiku, kdy se zadá test, až eh, do toho výsledku? Máte už nějaké lhuty vymezené? A dále na závěr mm, vy ještě hovoříte o nutnosti minimalizovat eh, rozdíly k přístupu mezi cestujícím. Já myslím, že to je zcela důležité, protože mm, eh, ať už tady jsou, jsou tady rozdíly mezi světadíly, ale i v rámci jednotlivých členských států. A to se netýká jen výbušnin, tekutin, ale skenerů. Jsou prostě letiště, kde musíte vytahovat počítač, jinde vám zase řeknu, ať to nevytahujete, že to zdržujete. A já se tedy ptám, zda předpokládáte, že budou nějak minimalizovány bezpečnostní normy, aby to prostě všude bylo stejně, aby cestující neměli pocit, že jsou někde diskriminováni. A dále by mě zajímalo, jak vypadá komunikace z vaší strany. Vy říkáte, že mezi vašimi úkoly stojí eh, komunikace s cestujícími. Jak k tomu chcete přistoupit? Jaká jsou vaše konkrétní doporučení? Protože myslím, že ten pocit diskriminace a totálního zmatku je pocit, který eh, dnes převládá mezi cestujícími na evropských letištích eh, a vyvolává to skutečně pocit chaosu a nedostatku bezpečnosti. Děkuji. Pan Fleckenstein. Na, na. Äh, das geht nicht von meiner Redezeit. Ne, ten Frankenstein se prosím nezapočítává do doby, kterou mám na svůj příspěvek. I já bych chtěl poděkovat za tu prezentaci i za tu nabídku pokračovat případně za zavřenými dveřmi, když nechceme být technici, chceme zůstat politiky. Řekl jste na konci čtyři věci, které jenom vítám. Za prvé, odhadnout dopady předtím, než se to bude implementovat, tedy zdravý lidský rozum. Uh, mezinárodní souvislosti a očekávání cestujících. To se všechno musí respektovat. Kdybychom to tak vždycky dělávali, tak možná leckrát diskuse mohla vypadat jinak. Mám tři konkrétní otázky. Za prvé, mě nezajímá až tak moc A, B, C, D, ty různé skenery, jak to funguje nebo nefunguje, protože a B vůbec nechci, když vím, že CAD už existuje a stejně taky nechci přimět letiště k tomu, aby vydávali nesmyslné peníze za to, když si za dva roky mohou e, koupit přístroje, které budou užitečné i pro cestující, že třeba může nechat tekutiny v kufru a naskenuje se to všechno. Tedy konec 2001 začne začnete zde, tedy asi 17 měsíců před tím dubnem 2013, vidíte vůbec realistickou šanci, že ten skener D do toho termínu bude zaveden, bude moci být zaveden? Druhá otázka k těm tělesným skenerům. Čtu, že podle našeho usnesení je tady implementation of type testing Programs a řekl jste, že informace, která, které už jsou v národních státech, třeba v Nizozemí, se mají použít k tomuto účelu. Můžete nám říct něco o výsledcích z Německa? Já osobně jsem z Hamburku. Nemohu moc přispět do diskuze, protože ty tělesné skenery jsou vždycky zavřené, když je tam víc než stovka pasažerů, protože jinak by nikdo nestihl své letadlo, proto je to pro mě těžké. Takže jsou to různé přístroje a řeknete nakonec i něco k efektivitě a tím pádem dáte nějaké doporučení, co se týká určitých typů. Děkuji. Děkuji, pan Kuhn. Děkuji, pane předsedo. Úplně krátce. Snažíme se abychom zvýšili bezpečnost kontrol, spolehlivost kontrol z 98,9 na 99 ale to, co řekl kolega Des Grandes, také vypovídá o tom, že jsme konfrontováni se specializovanou problematikou. A to je kombinovaná přeprava osob a nákladu A v případě nákladu samozřejmě je třeba věnovat velkou pozornost otázkám bezpečnosti. To ukázaly nejenom výsledky testů, které se objevily před pár měsíci, ale jde i o princip těch certifikovaných zasílatelů. To nadále pro, považuji za problematickou. Jak vidí tu situaci ECAC, máte tady taky záměr chopit se iniciativy. Bude se speciálně kontrolovat i nákladní přeprava, nejenom rentgenovat za účelem zjištění případných explozivních látek. To si myslím, že je velice důležitá věc pro globální bezpečnost letecké dopravy a její zlepšení. Děkuji. Dovolte, abych i já řekl pár bodů. Myslím, že je velice zajímavé poslouchat ty vaše informace. Vyvolává to samozřejmě e, řadu otázek, kolegové poslanci na to narazili. Ale co mě eh, nejvíce zaráží, já si nejsem jist, zda ECAC má zavedeny nějaké detekční eh, normy pro ty skenery. Zda existuje, řekněme, nějaká bible, eh, nějaký eh, seznam prostě norem, které ty skenery mají splňovat. A velice by mě tedy zajímalo, jak na to odpovíte. Dále jste ve své prezentaci říkali, že obvykle rychle přijaté právní předpisy jsou špatné. Já bych neřekl, že nesouhlasíme, ale pokud to řeknete členským státům, které často zaviní, eh, nebo je třeba říct to členským státům, protože právě oni přijímají někdy ty rychlé právní předpisy, které jsou špatné, je třeba eh, jim eh, toto připomínat a nezapomínejme také na schopnost Spojených států neustále znovu a znovu objevovat Ameriku. Takže je třeba, aby ECAC také vyvíjel tlak na členské státy. A ještě k těm Spojeným státům. Mě by zajímalo, jak ta spolupráce s nimi vypadá. Samozřejmě jedna z událostí, které eh, vedly k tomu eh, dubnovému selhání, bylo to, že USA v poslední chvíli v podstatě eh, stáhly nějak, se z toho stáhly a to vznik, tím vznikl ten problém. A nás by zajímalo, zda vůbec někdo jednal s USA, zda tam ta nějak, jaká spolupráce probíhá. A když mluvím o spolupráci, tak mluvím opravdu spolupráci a ne, že prostě e, eh, jim jenom řekneme, víte, Evrop- nás v Evropě by zajímalo, jak to děláte. Já si spolupráce představuji e, tak, že skutečně tady existuje nějaký dvoucestní proces, který zamezí tam že se bude opakovat to, co jsme zaznamenali letos. A poslední věc. Určitě jste asi zaznamenal takovou jasnou nedůvěru tohoto výboru ve splnění té lhuty roku 2013. A nemůžete nás za, za tuto nedůvěru nějak vinit. Jak už jsem řekl v úvodu, my prostě chceme vědět, zda ano nebo ne, je to vůbec technicky možné. Protože pokud ano, tak se toho potom držme. A to je, myslíme, věc, na kterou chceme slyšet jasnou odpověď a můj úplně eh, konečný bod eh, se týká testování. Já chápu, že je potřeba provádět testy v laboratořích, ale klíčová oblast testování, to musí být přece přímo na letištích. A mě by zajímalo, kolik takových testování děláte na letištích ve srovnání s počtem laboratorních testů. To je také důležité. Vím, že pan Baldin z komise požádal o slovo. Já vám to umožním, ale jenom na pár minut, abychom si ještě mohl vyslechnout odpověď. Takže budu na komisi stejně přísný, jako jsem měl být na některé eh, kolegy poslance. Prosím. Sorry. Thank you, Mr. Chair. Omlouvám se, děkuji, pane předsedo, a já budu respektovat váš přísný postup. Budu velice stručný. Za prvé chtěl bych je velice eh, uvítat naši spolupráci s ECAC. Má několik polov a je opravdu velice užitečná. A když hovoříme o stanovování standardů norem v Evropské unii, eh, které se týkají také eh, testů, tak je to jistě předmětem eh, společného postupu, ale my spolupracujeme s ECAC, abychom využili těch nejlepších expertních znalostí a stavěli na nich a zlepšili eh, eh, tedy stabilitu. Co se týče té lhůty 2013, já jsem velice rád, jakou linii ECAC sleduje a my bychom také rádi učinili vše, abychom toho dosáhli. Pracovní skupina se sejde E, v září, aby e, přiměla všechny zúčastněné, aby se tím zabývali. Máte pravdu, pane předsedo, když hovoříte o testování, testování, testování. To je ta e, cesta a to nejenom v laboratoři, abychom toho dosáhli. A měli jsme také období přeskumu, abychom zjistili, zda to testování je úspěšné, abychom se vyvarili obdobnému fiasku v tomto roce. Eh, co se týče vaší otázky, že vlastně eh, vždy reagujeme ex post, ano, eh, to je ta správná definice. My reagujeme na akce zlých lidí. Ano, měli bychom více vystupovat preventivně, využívat tedy no, nové technologie i nové poznatky a e, poslední poznámku k e, modelům e, bezpečnosti. Vedl jsem o tom zajímavé jednání v Singapuru. My bychom chtěli pokračovat v tomto projednávání spolu s naším výborem. Děkuji. <clears throat> takže vám chybí jenom tři eh, vteřiny, které jste nevyužil, takže já to nechci nijak řídit. Pokud chcete eh, zodpovědět na některé otázky, které tu eh, zazněly, CAC, máte asi 10 minut. Já vím, že je to obtížné na všechny odpovědět za těch 10 minut, ale to je čas, který máme k dispozici. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Budu se snažit o stručnost. Uh, bylo tady několik otázek položených z různých úhlů pohledu. Já bych začal tou otázkou pana de Grandese a vás, pane předsedo. A to byla poměrně obecná otázka a potom bych eh, spolu s kolegou to doplnil o odpovědi na ty konkrétnější otázky. Nejprve bych chtěl poděkovat eh, vašemu výboru a panu De Grandesovi zvlášť za zprávu o tělesných skenerech. To nám opravdu hodně pomohlo. Samozřejmě na těch tělesných skenerech ještě zbývá spousta práce, ale máme takový už základ pro další práci, protože to není téma jenom technické, je to téma i velice politické, dotýká se to otázek ochrany soukromí. A my teď máme zcela jasnou orientaci do další práce. Co se týče tekutin, první otázka tady byla, zda skutečně dnes existují eh, technologicky přiměřené systémy a jaké, jaká je šance dodržet tu hůtu roku 2013. Abych to řekl jasně, jeden z vás byl to pan Fleckenstein, říkal, že typy A a B vlastně nejsou moc k ničemu a já v podstatě souhlasím. Typ A umožňuje otestovat tekutiny pouze pomocí odebrání vzorku, takže dovedete si představit, eh, že dostat, si vezete prostě nějaké staré archivní bordo nebo uh, whisky a oni vám prostě odeberou vzorek, no a vy to můžete rovnou vyhodit. Uh, Eh, tak to asi si nedovedeme představit. Typ B, ten už by byl trochu lepší, ale je třeba se zamyslet nad tím, jak by to vypadalo v praxi. Je to vlastně test jednotlivých nádobek eh, jedna po druhé. Typ C v podstatě znamená to tež, co máme dnes. Cestující vyndá ty svoje tekutiny, eh, které tedy nelze nějak otestovat. V budoucnu by je bylo, mělo být možné otestovat, ale zabralo by to čas a vytvářelo by to velké fronty na letištích. A proto já jsem vysvětlovala, že hodně evropských zemí došlo k závěru, že ta právní úprava neumožňuje zajistit stejnou úroveň bezpečnosti, jako máme dnes. Dnes ta úroveň bezpečnosti je v podstatě zaručena tím, že tam jsou limitované objemy. Veškeré výbušniny jsou efektivní, nebo tady ten, ten jejich ta jejich efektivita v podstatě odpovídá obje, použitému objemu. Když ale v budoucnosti vlastně zrušíme ta omezení objemu, ale budeme testovat jenom omezené množství nádobek z toho celkového počtu, tak rozhodně ta bezpečnostní úroveň nebude stejná. A svět je dnes určitě nebezpečnější, než tomu bylo před eh, lety. Já jsem francouz a my dnes vlastně vedeme v podstatě válečné operace z Libí. Libie nám před řadou let už zničila letadlo a proto k tomu přistupujeme velice opatrně. A veřejné mínění je také velice vyhraněné v těchto otázkách a to, myslím, platí i pro jiné země. A to je důvod, proč se nám zdálo nevhodné prostě eh, tu eh, naši ostražitost, eh, nebo té ostražitosti nějak polevit. Proto tedy máme největší očekávání od typu D protože ten typ D by znamenal velký pokrok pro cestující. Cestující by nemusel vytahovat ze zavazadla všechny tekutiny, prostě by nechal to kabinové zavazadlo, tak jako tomu je dnes, projet tím Eh, skenerem a nebylo by nutné ho prostě polovinu vyházet nebo vyndat ven. Eh, také by to mělo znamenat urychlení těch kontrol. To znamená, že eh, tím, že to je rychlejší, tak při stejně dlouhé frontě by se mělo provést více testů a v konečném důsledku tedy zlepšit bezpečnost a zároveň zlepšit i mm, situaci pro cestující. V ECAC samozřejmě máme stejný cíl, jako má komise a váš výbor, a sice umožnit, aby duty free mohlo normálně fungovat, protože to je poměrně důležitá součást eh, letištní ekonomiky. Ale to všechno musí být ohledem na bezpečnostní opatření. Pak tady byla otázka na to, zda se podaří dodržet lhůtu eh, roku 2013 bez sebe menších pochyb. Když dovolíte, Eh, tak ECAC by neměla tady eh, hrát úlohu, která jí nepřísluší. ECAC eh, e ten harmonogram nevytyčila a ani nevyrábí ty z přístroje. My činíme maximum proto, abychom tedy tlačili na výrobce, aby se snažili ty přístroje připravit co nejrychleji, ale my nejsme v situaci, že bychom mohli nějak urychlovat testy, ať už jde o laboratorní testy nebo testy v skutečném rozsahu na letištích. My samozřejmě pracujeme s těmi přístroji, které od výrobců dostaneme. A jak to říkal pan Rike, pracujeme v podstatě i v kontextu aktuálních hrozeb a to se samozřejmě v čase mění a my se musíme přizpůsobit vždy situaci. Bylo tady několik otázek týkající se vztahu s USA. Vztahy s USA eh, se eh, sledují v ECAC. Každý rok probíhají dvě schůzky, vždycky jedna v Evropě, jedna v USA s našimi americkými protěžky, kteří eh, to není jenom vlastně ekvivalentní organizace v USA, ale je to i TSA, dále ministerstvo vnitra, ministerstvo zahraničí, takže se setkáváme v podstatě se všemi aktéry těch tří hlavních oblastí, to je bezpečnost letectví a leteckého provozu, eh, bezpečnost a boj proti terorismu a životní prostředí. To jsou ty tři hlavní pilíře. Máme vlastně pro každý ten pilíř mm, průběžnou spolupráci. Dále, každá skupina, i když se snažíme koordinovat, je v podstatě svébyt, svébytná a jak říkal eh, náš předseda, vlády reagují na události. Můžeme samozřejmě vládě eh, nějak vyčítat, že ta reakce je třeba někde uspěchaná, ale co bychom řekli, kdybychom se nepokusili vzít si ponaučení z nějakého pokusu o atentát a v zápětí by následoval atentát obdobný a úspěšný. Takže samozřejmě vlády musí přijímat rozhodnutí eh, i v situaci nejisté, v situaci, kdy ta pravděpodobnost třeba je velice nízká a je jasné, že kvůli nízké pravděpodobnosti se vlastně vznikají problémy zcela důvěryhodným lidem, ale i když ta pravděpodobnost je nízká, v případě, že by k nějakému takovému úspěšnému atentátu došlo, tak samozřejmě důsledky by byly katastrofální. Já nechci říct, že stávající situace je ideální, ale myslím, že tady existuje poměrně velká soudržnost mezi eh, státy, které patří do ECAC a myslím, že eh, tedy Eh, vlády mají celkem eh, shodný pohled na věc. Pak tady byla ještě otázka, která se týkala eh, fungování ECAC, kdy tam jsou v podstatě všechny členské státy EU, ale dohromady vlastně nás je 44, takže jsme větší organizací než je Unie. K tomu bych chtěla říci následující. Směrnice, kterými se řídí ECAC, jsou směrnice, na které přistoupily všechny státy, ale my nemáme nějakou e, vlastně regulativní pravomoc. A samozřejmě státy EU se řídí především e, právními předpisy EU. My se snažíme zajistit koordinaci. Čím ta koordinace je širší, tím je to efektivnější pro letectví, protože e, samozřejmě letectví se rychle rozvíjí ehm, skutečnost, že můžeme na úrovni těch 44 států podporovat eh, pravidla, eh, která do značné míry vznikla uvnitř EU, Skutečnost, že se můžeme ponaučit ze zkušeností jiných eh, států z těch 44, to je určitě užitečné. Ale nejsme samozřejmě nějakou silnou institucí, která by mohla vytvářet právní předpisy, právě na rozdíl od Evropské unie. co se týče tělesných skenerů. Pochopili jsme ten jasný signál v tom smyslu, že je třeba zamezit eh, ionizujícímu eh, záření. Eh, to ostatně už platí v, některé, v některých státech, které vlastně zvolili jiný systém, který neznamená vznik toho ionizujícího záření. V USA v podstatě používají dva typy systémů Eh, kde mají vlastně dva typy skenerů, ale eh, mají skenery vlastně zavazadel a skenery tělesné, u kterých to funguje vždy jinak, ale vlastně ty systémy, které my máme, eh, nejsou nějak nebezpečné, leda, že by k tím někdo procházel prostě neustále. Takže, ale samozřejmě se můžeme držet toho vašeho doporučení a používat eh, vlastně tělesné eh, skenery bez toho ionizujícího zařízení, eh, záření. Samozřejmě ty tělesné skenery chceme podporovat, protože jaksi osobní ruční prohlídka je velice nepříjemná, pokud má být provedena řádně a tedy užitečně. Pochopitelně ještě nejlepší variantou by byl nějaký automatický, automatizovaný systém. Prozatím ty testy, které provádíme, e, nejsou e, příliš úspěšné, protože u těch e, automatických tělesních skenerů pan předseda přerušuje, můžete prosím dospět k závěru. Ano, to, byla, to byl v podstatě poslední bod, co jsem chtěl zmínit. Takže ty tělesné skenery dnes jsou eh, v tom automatickém eh, režimu méně efektivní. Eh, to souvisí především s tím počítačovým systémem, který provádí automatickou analýzu zobrazení. Ale určitě dojde k pokroku a jednoho dne možná dospějeme k, k automatickým skenerům. Takže to je zhruba eh, vše. Je mi jasné, že jsem nezodpověděl všechny otázky, ale doufám, že se mi podařilo v rámci časových možností alespoň částečně vám vyhovět. Děkuji. Paní Foster má něco k pořadu eh, k jednacímu pořádku. Ano, je tu jedna věc, o které bych chtěla hovořit. Měli jsme velice intenzivní debatu o eh, ionizujícím záření a my obecně souhlasíme s tím, co říkají zdravotníci, že to není žádný faktor. Takže celým cílem je, když zavedeme tělesné skenery, a že se to nebude týkat eh, eh, žádným otázkám eh, tělesných prohlídek, takže můžeme vlastně bez jakýkoliv výjimek provést prohlídku poloviny populace ať s tím budou souhlasit či ne. Dobře, já si myslím, že to je tedy dobré. My chceme mít eh, jednotný systém pro celou Evropu, konzistentní postup protože na jednom letišti musíte sundávat boty, na druhém se zouvat nemusíte. Konce to není stejné v jednom členském státě. Nám jde o konsistentní postup. Děkuji panu Kanvilovi a jeho kolegům, že se dnes zúčastnili a seznámili se svou prezentací. Doufám, že zůstaneme v stálém dialogu mezi ECAC a naším výborem. Doufám, že to bude velice přínosné nejenom pro nás, i pro vás a opravdu si velice vážíme toho, že e, e, budou muset určité věci eh, zkoumat blíže. Děkujeme, že jste se dostavili a děkujeme za všechny informace. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Nyní bych chtěla přímo přejít k výměně názorů s panem Folmerem, maďarským eh, ministrem dopravy eh, za uplynulé maďarské předsednictví. Pane ministře, omlouvám se, že jsme vás eh, nechali několik eh, minut čekat. Máte slovo ještě před diskusí. Myslím, že máte asi 15 minut a potom se zeptáme, zda mají členové výboru nějaké otázky. Prosím, máte slovo. Děkuji. Pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové. Pro Maďarsko to byla opravdu historická událost, kdy Maďarsko převzalo poprvé eh, rotující předsednictví Evropské unie. Eh, měli jsme velká očekávání, jak se zhostíme této role a také jsme se mohli zúčastnit eh, politiky eh, vytváření programů pro dopravu spolu s Belgií a Španělskem. Co se týče dopravní politiky, v rámci programu našeho předsednictví jsme se snažili udělat, co bylo v našich eh, silách, bychom vytvořili eh, <clears throat> konkurenceschopnou Evropu s moderním udržitelným systémem dopravy v souladu s programem Troje předsednictví jsme si stanovili ambiciozní úkoly eh, politiky v oblasti dopravy. A téměř všechny cíle se nám podařilo splnit. Jsem přesvědčen o tom, že bych se nám to nepodařilo bez podpory všech evropských institucí, a to zejména Evropského parlamentu. Dovolte mi, abych tedy poděkoval Evropskému parlamentu za konstruktivní přístup a za jeho podporu při jednání. Naše společné úsilí pomohlo aby Evropská unie eh, reagovala adekvátním způsobem na výzvy, které se objevují v oblasti dopravy, abychom posílili Evropskou unii jako celek a eh, podpořili eh, podmínky pro evropské občany. Dámy a pánové, dovolte, abych krátce shrnul výsledky maďarského předsednictví z pohledu politiky v oblasti dopravy. Program našeho předsednictví zhrnul témata podle dvou hlavních cílů. Trvalá udržitelnost a integrace a e, aktivní i pasivní bezpečnost dopravy. Co se týče aktivní a pasivní bezpečnosti a integrace, rád bych se nejprve zaměřil na eh, přeskum eh, pravidel, které se týkají transevropských cínín, sítí. Eh, neformální setkání ministrů dopravy v únoru v Kedele se zabývalo dopravní politikou a zaměřilo se na budoucí trendy transevropských sítí, zejména co se týče plánování síní, sítí a otázek financování. Výsledkem tohoto setkání ministrů se eh, ukázalo očekávání členských států a bylo zveřejněno v závěrech předsednictví a doplnili jsme je také o <clears throat> text tiskového sdělení našeho předsednictví. Jako výsledek tohoto setkání eh, zahájila komise bilaterální konzultace s členskými státy o všeobecných i páteřních sítích. Spolu se závěry předsednictví to představuje hlavní pokyny pro eh, návrh legislativy pro TNT. Další sdělení komise se týkalo dopravní politiky Bílé knihy, což byl eh, horizontální téma naší politiky. Zahájili jsme podstatnou diskuzi o Bílé knize spolu s radou, která připravuje připravuje rozhodující kroky ke zveřejnění této bílé knihy. Vedli jsme klíčové rozpravy na toto téma a předložili jsme zhnutí eh, závěru předsednictví. Členské státy uvítali cestovní mapu navrženou komisí, i když neschválili veškeré eh, prvky evropské dopravní politiky jako prioritní oblasti zdůrazily členské státy podporu e, politiky výzkumu a vývoje a inovací v dopravě a e, skutečnou obnovu dopravních sítí, dokončení vytváření jednotné evropské dopravní oblasti, e, vývoj nových mechanismů financování a vytváření koherentních systémů financování pro eh, zachování eh, dopravní infrastruktury při zohlednění místních akčních plánů, aby se zlepšila eh, bezpečnost silniční dopravy a vytvářely se inteligentní dopravní systémy. Spolu s písemnými příspěvky ze strany členských států je v našem zhnutí adekvátní obrázek, který jsme sestavili pro komisi, který ukazuje, jaká je situace v členských státech. Co se týče přeskumu směrnice o eurovinětě, podařilo se dosáhnout eh, dohody za belgického předsednictví. Vedli jsme intenzivní jednání s institucemi eh, pro eh, období mezi druhým čtením. Jednání o směrnici se táhlo od roku 2008 a podařilo se ho ukončit eh, v říjnu při druhém čtení. Evropský parlament přijal přeskum na svém setkání i v červnu 2011. Tato legislativa představuje další krok eh, pro uplatňování zásady znečišťovatel eh, platí, eh, a to v oblasti silniční dopravy. Rád bych poděkoval panu Kadraju, který byl zpravodajem za Evropský parlament a také panu Brianu Simpsovi, předsedovi tohoto výboru, který byl stínovým zpravodajem. Rád bych vyjádřil vděčnost celému Evropskému parlamentu za konstruktivní přístup, což nám umožnilo dosáhnout vyváženého kompromisu na vzdory eh, malé většině v radě. Podařilo se 16. června na jednání rady dosáhnout eh, jasné priority, kdy členské státy přijaly obecný přístup eh, k směrnici o jednotné evropské dopravní oblasti, která bude aktualizována a vytvoří eh, rámec pro takzvaný první železniční legislativní balíček v návaznosti na belgické předsednictví jsme na podzim 2010 eh, pod celé uspořádali celou řadu setkání. Výsledkem usilovné práce se nám podařilo dosáhnout vyváženého kompromisu se skupinou členských států, které měly i původně rozporuplné názory. Domnívám se, že tento kompromis umožní budoucím předsednictvím větší manévrovací prostor. Doufám, až jsem přesvědčen, že se podaří dosáhnout kompromisu, který bude vyhovovat jak Evropskému parlamentu, tak i radě. Klíčovou prioritou maďarského předsednictví bylo podporovat říční dopravu a rozšiřovat její možnosti. Když jsme se zabývali touto otázkou, uspořádali jsme 7. Eh, dubna tohoto roku ve Stragonu konferenci o integrování říční dopravy do ekonomiky a o budoucnosti a financování programu Najades. Na základě závěrů z této konference jsme přijali závěry Rady 16.6.2011. V tomto dokumentu paktu nabízejí členské státy jasné hlavní pokyny a vyjadřují se ve prospěch pokračování tohoto programu. Co se týče trvalé udržitelnosti a integrace, rád bych zdůraznil důležité kroky, které eh, Maďarsko učinilo ve smyslu programu jednotného evropského nebe. Eh, konalo se jednání 4. března 2011 v Budapešti. Eh, šlo o konstatování, jak fungují funkční bloky, jaká je interoperabilita jednotlivých systémů a uskutečňování programu jednotné evropské eh, nebe na celoevropské úrovni. Účastníci této konference přijali Budapeštskou chartu, která stanovuje eh, středně a krátkodobé kroky, které je třeba učinit. V neposlední řadě jedna z eh, důležitých úkolů, která na který nás očekává, je eh, zhodnocení dvou programů EGNOS a Galileo a také je třeba stanovit do budoucnosti klíčové priority. Jako výsledkem intenzivního vyjednávání bylo možné přijmout závěry rady na přesnovém setkání poté, co bylo zveřejněno sdělení rady. V tomto závěru rada potvrzutě úsilí o uskutečňování tohoto programu a také stanovuje hlavní pokyny pro přípravu návrhu legislativy ohledně financování a e, provozování po, roku, po roce 2013. Co se týče interinstitucionální jednání, návrhu rozhodování o veřejných služeb programu Galileo, tak toto jednání bylo velice intenzivní a bylo s úspěchem zakončeno za maďarského předsednictví při prvém čtení. Co se týče aktivní a pasivní bezpečnosti. Rád bych se zmínil o tom, že jednání o návrhu směrnice, která má usnadnit přehraniční výměnu eh, o eh, dopravních přestupcích, eh, byla důležitá. Jednání se vleklo od roku 2008. Tato eh, směrnice má eh, dopad na eh, velmi mnoho evropských občanů, ale její přijetí představuje důležitý pokrok při zlepšení silniční bezpečnosti. Byl to výsledek trialogu a podařilo se s úspěchem ukončit interinstitucionální vyjednávání při druhém čtení za našeho předsednictví. Evropský parlament při chtěl na plenárním zasedání 6. Eh, července tuto směrnici. Jak rada i parlament vystupovali opravdu odpovědně. Jejich rozhodnutí dokázalo, že když spolupracujeme eh, v zájmu evropských občanů, že jsme schopni dosáhnout opravdu důležitých výsledků. Měli bychom zejména poděkovat paní Ines Alaya Sender za její konstruktivní a pružný přístup během vyjednávání ve funkci zpravodajky. Další dokumenty, které týkající se e, bezpečnosti, se týkají námořní dopravy Maďarské předsednictví se opíralo o e, e, pomoc svých partnerů v troj předsednictví zejména Belgie. Stávající právní úpravy eh, týkající se agentury pro námořní bezpečnost byly upraveny na novém zasedání rady. Při diskusi se nám podařilo vyřešit nedořešené otázky a rada přijala obecný přístup k tomuto návrhu při setkání 16. Eh, června 2011. Také se nám podařilo dosáhnout eh, dohody na textu rozhodnutí o přístupu k protokolu kon- Atenské konvence eh, o přepravě cestujících a jejich zavazadel po moři. Co se týče bezpečnosti letecké dopravy, rád bych se zmínil o dalším dokumentu, kdy se podařilo dosáhnout dohody eh, při eh, zasedání rady v březnu bylo přijato eh, memorandum spolupráce mezi Evropskou unii a eh, mezinárodní organizací ICAO. Na základě tohoto rozhodnutí zúčastněné strany eh, podepsali v květnu 2011 dohodu o rámcové spolupráci a o, o projednávání aspektů bezpečnosti letecké dopravy. Když hovoříme o bezpečnosti letecké dopravy, rád bych se eh, zmínil o eh, výbuchu sopky Grinsvatn. V tu sledku této události jsem projednával s eh, místo předsedou jsem telefonicky nutná opatření. Eh, opírali jsme se o události z loňského roku. Členské členským státům se podařilo tuto situaci velice rychle zvládnout. Závěrem bych chtěl s vámi diskutovat o dalších dokumentech mezinárodní dopravy, o kterých jsem doposud nehovořil, e, o kterých jsme však e, v rámci našeho předsednictví jednali. Učinili jsme rozhodnutí o tom, že Evropská unie přistoupí k úmluvě KOTIV, která se týká e, mezinárodní železniční přepravy a také mezinárodní eh, organizaci OTIF a Evropskou unii. Bylo to eh, podepsáno při valném schromáždění organizace OTIF eh, v Bernu. Naše mezinárodní vztahy byly také důležitou prioritou proto jsme zahájili jednání s Moldavskem o e, dohodě o letecké přepravě. Také jsme zahájili jednání o možném začlenění práv kapotáže do e, letecké dohody e, mezi Evropskou unii a Švýcarskem. Podepsali jsme dohodu o letecké přepravě mezi EU a Brazílií. Island a Norsko přistoupili k dohodě o letecké dopravě mezi EU a USA, která byla e, pozměněna protokolem. Maďarské předsednictví také dosáhlo značného úspěchu e, při mezinárodních vztazích e, v oblasti satelitní navigace. Komise obdržela mandát, aby uzavřela dohody o spolupráci a zahájila jednání eh, s eh, Brazílií a s Chile. Požádali jsme o schválení parlamentu, abychom uzavřeli dohodu mezi EU a čl- členskými státy a Norskem a potom další dohody o podpoře a využívání eh, navigace eh, eh, na základě Galileo a obdobných aplikacích. Všechny tyto výsledky, o kterých mohu informovat, ukazují, že eh, Maďarsko splnilo všechny své úkoly v oblasti dopravy. Závěrem bych se chtěl krátce zmínit o evropské strategii pro oblast Dunaje. 24.6.2011 tuto strategii přijala rada. Tato strategie eh, představuje eh, druhou eh, strategii rozvoje mikroregionů v Evropské unie a vede k harmonizaci přeshraniční spolupráce 14 eh, členských států v povodí Dunaje. Je to osm států eh, uvnitř EU a ostatní leží mimo Evropskou unii. Poslouží také k vytváření pracovních příležitostí a usnadní život na březích Dunaje. partneři této strategie budou uskutečňovat projekty. Tato strategie e, má dva aspekty, které se týkají dopravy. Za prvé je to rozvoj mobility, jakožto výsledek investování do infrastruktury. E, e, týká se to zejména dopravního spojení mezi severem a jihem. A za druhé je to podpora dopravy na dálnicích. Dámy a pánové, Rád bych ještě jednou zdůraznil, že tyto výsledky byly umožněny jenom díky těsné spolupráci mezi členskými státy, komisí EU. Chtěl bych vám všem poděkovat za podpor maďarského předsednictví, který vedl k úspěšnému uskutečnění programu v oblasti dopravy. Ukázalo to naše odhodlání, abychom usilovali o posílení eh, evropské dopravní politiky. Také doufám, že jsme svou prací přispěli k vytvoření evropské dopravní politiky, která poslouší k vytvoření silnější, integrované, konkurenceschopnější sociální Evropě, která bude schopna reagovat na nové výzvy. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaše připomínky a otázky. Děkuji, pane ministře za vaši zprávu o průběhu maďarského předsednictví. Přihlásil se pan Groš, paní Ayala Sender, pan Kozes. Ještě někdo by se chtěl přidat na seznam? Nejprve tady pan Groš. Já Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat jménem naší frakce. Vaše předsednictví bylo předsednictvím velice aktivním. Nebylo to předsednictví, které by obtíže odkládalo stranou. Když se na to podíváme, tak jste zmínil sedm důležitých bodů, deseti jste dosáhl, deseti bylo dosaženo, takže to je velice uspokojivé. Nejenom, že jste se věnovali těm důležitým spisům, jako byla první stanoviska k IPPA, taky Cross Border Change, že jste přiměli radu k tomu, aby se rozhodla ve věci těchto důležitých bodech. Co se týká FAPS, tak tam se konala velice důležitá konference v březnu a náš koordinátor měl velkou radost, protože vy jako země jste vyslali signál, tak už 5. května jste uzavřeli státní smlouvu se zeměmi střední Evropy o letecké dopravě. To byl skutečně skvostný výkon, který eh, byl přesvědčivý i pro ty, kteří budou muset podepsat. Když předsednictví jde dobrým příkladem, tak to může inspirovat i ostatní. Za to bych vám chtěl srdečně poděkovat. Samozřejmě, že všechny výsledky rady nás nevždy uspokojily, to víte. Je to i pochopitelné. Je třeba vždycky hledat kompromis a Myslím, že náš výbor a naši zpravodajové v těch dvou důležitých zasedáních, těch dvou důležitých tématech, Cross Border Exchange a Euroviněta, ukázali velkou míru pružnosti k tomu, aby bylo vůbec mohlo, mohlo být dosaženo nějakého výsledku. Doufám, že v budoucnosti ze strany rady, ne ze strany předsednictví, ale ze strany rady budeme očekávat více evropského myšlení, protože náš pocit je, že národní reflexe v téhle oblasti i v transportu eh, se musí eh, ukázat. Proto mám tři otázky nebo tři věci k vám. Za prvé, Měli jsme tu diskusi o tělesných skenerech a bezpečnosti v leteckém provozu. Letiště na jedné straně dnes už říkají, eh, je nutno připravit se na rok 2013. My v tomhle parlamentě bychom nechtěli zažít to, co jsme zažili už letos, sice rychlou reakci mnoha členských států, které potom rezignují na to, co sami slíbili a podepsali. Jak vy vidíte tuhle situaci? Jak vy vidíte budoucnost této oblasti i co se týká spolupráce mezi institucemi, protože to, co přimělo, kom, přimělo komisi k tomu jednostranně zrušit to rozhodnutí, to taky nebyl zrovna dobrý příklad. Uh, Doufáme, že se z toho nestane zvyk. Druhá otázka. Vedli jste zajímavé rozhovory o transevropských sítích. Jak eh, vidíte budoucnost tohoto projektu, že se v budoucnosti snad bude zvyšovat financování jednotlivých projektů, protože se sníží jejich počet. Jak to odhadujete? A poslední věc, tak možná v jedné věci s vámi nesouhlasím, a to, co se říkalo o železnici, co z toho vyplnulo jako návrh eh, rozhodnutí rady. To podle mě není evropský koncept rozvoje železnice. Pro mnoha regiony je to potvrzení národního přístupu. To neplatí pro vaší zemi, ani neplatí pro vaší předsednictví. Mám pocit, že v určitých zemích myšlení související s železnicí končí na hranicích. Železnice má budoucnost, bude-li evropštější, budou-li se odbourávat překážky právě na hranicích a železnice by měla být plnoprávným partnerem. Tedy máte pocit, že tento parlament může přivést železnici na lepší, na lepší trasu, než jak to rada dělá do posud. Děkuji. Děkuji, paní Jala Sender. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla omluvit koordinátora pana al Khadraoui, který eh, tady už nemohl být, protože má opravdu velice nabitý program, takže mi eh, vlastně předal tu možnost vyjádřit se k výsledkům maďarského předsednictví. Chtěla bych říci, že jsme viděli, že ta myšlenka eh, trojky je dobrá, protože často se v minulosti stávalo, že nějaké předsednictví začalo nějaké téma, to další předsednictví to nedokončilo a já tady mám radost, že tady tomu bylo jinak, zvláště u některých důležitých témat pro tento výbor. Vaše předsednictví tedy dospělo k výsledku, eh, přinejmenším eh, takovému, že se podařilo uzavřít některá složitá témata, která trvala dlouho nebo byla rozporuplná. Já myslím, že se podařilo s tím nasazením a někdy i, řekněme, rizikem, eh, které možná jsou ochotné nést pouze nová předsednictví, se podařilo tedy uzavřít některá důležitá témata. A nebo i otevřít před témata, která budou zajímavá pro další předsednictví. Eh, řekla bych, že tím nejsložitějším tématem, kde se dospělo eh, k výsledku, doufejme dosti důležitému, to je problematika pana Al-Kadrauia, e, Euroviněta 3, kde byly vlastně velké diskuse nejen na radě, ale i v parlamentu. A myslím, že díky vytrvalosti e, pana El Kadrauia a díky jeho vyjednávacím schopnostem se podařilo dosáhnout pragmatického řešení z například e, taková, že třeba zásady typu znečišťovatel platí budou konečně součástí politiky silniční dopravy. Pak tady byly otázky související s podmíněností příjmů a s prohloubením transparentnosti při e, vlastně internalizaci vnějších nákladů. To jsou věci, e, které se určitě dále rozpracují v budoucnosti. Také tady je možné otevřít diskuse na úrovni členských států, pokud jde o investice a e, přičlenění těchto příjmů. To je samozřejmě důležité v zemích, kde to ještě neexistuje. A potom také s ohledem na příští finanční výhledy, tady je také důležitá možnost e, povinnosti investovat 15 do sítí. To je také, myslím, velice zajímavá politika e, s přihlednutím třeba k problematice horských oblastí. Dále také byla vypracovaná jasná typologie vozidel, e, kde bude jasně vymezená povinnost stahovat vlastně vozidla, která mají staré emisní limity z oběhu. Dále myslím, že se také podařilo eh, položit základy do budoucnosti. Samozřejmě s ohledem na přetrvávající hospodářskou krizi to nebylo vždy jednoduché. Pokud jde o sítě, tady bych k tomu řekla jenom, že doufám, že ta vaše diskuse eh, přispěje vlastně k posílení financování. Pokud jde o dopravu, první návrh, který předložila komise, v rámci financování, který neměl nic společného s revizí sítí, ale s revizí financí, vyvolal mnoho reakcí třeba v mé zemi. Teď ta situace je trochu složitá a já doufám, že vaše závěry přispějí eh, k nějakým lepším budoucím rozhodnutím na radě. Chtěla bych vám velice poblahopřát k těm závěrům ohledně říční dopravy a ohledně nutnosti eh, přechodu mezi programem na, JADES, eh, který v podstatě naplňoval Eh, určité eh, vlastně mezery mezi tou stávající finanční situací a budoucí eh, finančními výhledy. Pak tady byla zmínka o, strategii pro Podunají, to bylo důležité pro paní Tykau, která tady dnes není. Je dobré, že se vám podařilo podpořit říční dopravu. No a na závěr bych se zmínila o přeshraničních pokutách. Vzhledem ke změně právního základu, který byl, která byla učiněna už za belgického předsednictví, v podstatě už to tolik nespadá pod dopravu, eh, ale spíše pro eh, spravedlnost a vnitro, ale i tak bych chtěla říct, že to pro nás bylo důležité. My to stále považujeme za dopravní téma, ale Doufám, že třeba časem se podaří eh, vrátit k právnímu základu, který by se týkal skutečně dopravy. Je pravda, že belgické předsednictví eh, za sebou ponechalo určitý připravený balíček, ale samozřejmě tady bylo důležité ještě také tam přizpůsobit eh, to tomu systému EuCaris, což bylo skutečně složité. Vyvolávaly to problémy s ochranou údajů, s vzájemnou výměnou a využíváním údajů a také tady byla problematika účasti členských států a já vám chci opravdu k tomu poblahopřát, protože se vám podařilo eh, dosáhnout eh, ukončení nebo završení tohoto balíčku o eh, přeshraničních pokutách v tom jednání, která jsme spolu absolvovali, vy jste vždy byli velice vstřícní těm přáním poslanců, eh, třeba pokud jde o ochranu údajů, přístup k těmto údajům, pokud jde o kontrolu údajů ze strany dotčené osoby. My jsme se prostě chtěli eh, ujistit, že skutečně ty údaje nebudou využity k něčemu jinému, než co spadá pod tu směrnici eh, také tady byla otázka eh, notifikací a také se tady podařilo to konzultovat eh, se združeními obětí a rodinných příslušníků obětí dopravních nehod. Eh, to bylo také důležité. A na závěr chci říci, že Také byla uzavřena eh, dohoda, která snad usnadní další postup ohledně srovnávacích tabulek, což je takové meziinstitucionální téma, stále velice eh, ožehavé, neustále se kvůli tomu vedou eh, takové boje mezi radou a parlamentem. Vám se podařilo dospět k určitému pokroku, nicméně zatím ještě nejsme plně spokojeni s touto situací. My jako parlament myslím, že jsme tam byli trochu příliš velkorysí a myslím, že rada tedy také měla učinit nějaký další vstřícný krok. Pane předsedo, vím, že už asi budete bouchat kladívkem, ale ještě na závěr bych vás chtěla pozvat na takovou menší oslavu, kde jednak tedy mm, se to týká vlastně oslavy toho uzavření balíčku při zahraničních pokutách a zároveň tam tedy můžeme dokončit tuto diskusi. Děkuji. Pan Koza Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl hovořit déle, ale kolegové přede mnou položili eh, otázky, které eh, jsem chtěl položit i já. A zbývá mi tady otázka jediná. Nicméně, ještě než tu otázku položím, chtěl bych eh, poblahopřát maďarskému předsednictví. Já opravdu vítám ten pokrok a myslím, že můžu říci zcela upřímně, a je to asi jednomyslný názor, že v oblasti dopravní politiky bylo maďarské předsednictví úspěšné. Podařilo se mu dosáhnout eh, řady výsledků. Nicméně tady ještě přetrvává jedna otázka a to jsou práva cestujících. Eh, jaký je podle vašeho názoru pokrok v oblasti práv cestujících? Mě by zajímalo tedy vaše odpověď. Děkuji. Děkuji a závěrem bych chtěl sám ještě zopakovat názory, které již vyjádřili dnes eh, někteří poslanci k maďarskému předsednictví. Já se domnívám, že maďarské předsednictví dosáhlo opravdu mnohého, eh, zejména v dvou důležitých oblastech ale Myslím si, že i v dalších oblastech měli bychom jim poblahovřát k tomu, že zahájili určité programy, některé pokračují, změňoval jste se o programu pro oblast eh, Dunaje. My nemů- to nemůžeme přijmout, protože paní Tykao nám to nikdy nezapomene, ale je to velice důležitá řeka pro nás, která celou dobu nebyla dostatečně využívána, přitom má velký potenciál. Já si cením přínosu maďarského předsednictví v oblasti dopravy a blahopřeji vám k vašim pracovníkům a stálému zastoupení, protože jste se opravdu nesmírně snažili, aby vaše předsednictví bylo tak úspěšné, jako opravdu bylo. Tady eh, máme ještě eh, další záležitosti, jako ty srovnávací tabulky. A dále charta eh, bezpečnost je v letecké eh, dopravě. To blokuje rada, ale <clears throat> s tímto tématem přijde dnes odpoledne polský ministr a potom další je obecný postup v Evropě. Já mám-li komentovat váš úspěch, bych chtěl říct, že se vám podařilo dokončit záležitosti, když jsme se domnívali, že vztahy mezi radou ministrů a tímto parlamentem eh, vycházeli s tím nejmenším, eh, nejhorším scénářem za celá léta. To nemá být, eh, nemají být slova kritiky, naopak vám se toho podařilo dosáhnout. A důvěra mezi tímto výborem a mezi radou ministrů v tomto okamžiku zmizela. Bylo to způsobeno tím eh, debaklem, k němuž došlo eh, eh, v dubnu tohoto roku. Týkalo se to tedy těch tekutin v letecké dopravě. A když se obrátili na ty zadní lavice v radě ministrů, jako příklad, jak spolupracovat s parlamentem, abychom obnovili tuto důvěru. My jsme měli dojem, že se mnohé členské státy schovávaly za vlastními eh, hranicemi, zejména u železniční dopravy postupovali opravdu negativně. Eh, takže neformální setkání rady v Budapešti, když se diskutovalo o transevropských sítích a některé členské státy eh, jim chtěli dát eh, přednost a dávali přednost svým zvláštním systémům. A Vy jste se při předsednictví snažili eh, zlepšit vztahy mezi Radou ministrů a Evropským parlamentem, i když eh, tyto vztahy jsou stále ještě problematické. ale vaše předsednictví bych eh, označil za velice úspěšné, které následovalo po belgickém předsednictví, které bylo také velice dobré a pro nástupce polské předsednictví to bude tedy snadná výchozí situace. Pane ministře, máte slovo, můžete zareagovat na otázky, které tu zazněly. Velice vám děkuji. Domnívám se, že bude nejlépe, když začnu hovořit o změnici o eurovinetě. V loňském roce byla byl tento dokument schválen a předložen parlamentu. V radě se podařilo získat nutnou většinu a v důsledku toho jsme měli určité problémy. Já jsem se o tom zmiňoval v lednu, když jsem navštívil Evropský parlament a když jsem říkal, že jsme po počítali s vaší pomocí a e, pružným přístupem, protože rada neměla příliš velký prostor, takže to byl společný úspěch. Naše předsednictví vystupovalo jako dobrý prostředník, ale potřebovali jsme pomoc Evropského parlamentu, protože členské státy by jinak nepodpořili náš kompromisní návrh a nám by se nepodařilo dosáhnout tohoto úspěchu. I v uplynulých dvou týdnech jsem eh, musel zatelefonovat některým ministrům a projednávat ještě neuzavřené otázky, abychom získali tu lehkou většinu, které se podařilo dosáhnout. A také se nám podařilo tento dokument dotáhnout eh, do konce. Mi líto, že se nám nepodařilo eh, dosáhnout značného pokroku. Je to eh, v otázce eh, zásady znečišťovatel platí a také v otázce financování transevropských sítí, co se týče aktivní a pasivní bezpečnosti na letištích. Tady je tu eh, ten termín v dubnu 2013, to posud nebylo dosaženo dohody, ale jsme ve složité situaci a nejsme v tom sami. Podívejme se na Spojené státy a e, na přístup, který zaujali USA. Jsou to věci, které nemůžeme ovlivnit a musíme všechny zohlednit. A bezpečnost je zcela jasně nejvyšší prioritou která je nutná, abychom se nedostali do situace, která by se vymkla naší kontrole, kdybychom nemohli zajistit dostatečnou bezpečnost. Co se týče financování programu TNT, bylo to jednání a setkání v Godele, kdy toto téma bylo na pořadu jednání. A já se domnívám, že se pracuje na kompromisu pravděpodobně se podaří eh, navýšit finanční prostředky eh, v rámci financování TNT, ale současně se nám podařilo přijetí dalšího návrhu, protože některé členské státy mohou získávat prostředky eh, ze strukturálních fondů a některé členské státy získají prostředky z fondu pro TNT co se týče infrastruktury, vaše připomínky jsou správné. Nepodařilo se nám dosáhnout e, průlomu v důsledku finanční krize. Poslední vývoj ukazuje, že krize ještě není za námi. Takže e, naprostou prioritou je zajištění ekonomické stability, ale současně bychom eh, se neměli vzdávat úsilí o dosažení těchto cílů. Dále k železničnímu balíčku, když se ohlédnu po historickém vývoji tohoto balíčku, jaké to bylo za uplynulých deset let, pak musím souhlasit s panem Grošem že se e, za krátké doby nepodařilo nikdy dosáhnout značného úspěchu, ale tady jsme přece jenom zaznamenali značný pokrok a to tež se týká i směrnice o eurovinětě, protože e, belgické předsednictví ukončilo svou část práce a Eh, nyní máme alespoň větší manévrovací prostor a zdá se, že polské předsednictví má stejné ambice, eh, takže eh, mám do budoucna opravdu velké naděje. A členské státy se snaží zastávat své vlastní zájmy. Někdy tedy bývá obtížné upřednostnit evropské zájmy ale není možné dosáhnout velké změny za noc. Je třeba jít cestou malých kroků a e, být trpělivý. co se týče využití prostředků, e, které e, budou vyplývat ze systému zavedení eurovinety. Členské státy tu mají stále ještě dostatečný manévrovací prostor pro eh, provedení této směrnice a využití těchto prostředků. Eh, infrastruktura ale bude vždy potřebovat hodně finančních prostředků. Jestliže vidíme, že byly některé prostředky vyčleněny potom parlament může sledovat, eh, aby byly tyto cíle uskutečněny dále, co se týče rozvoje Dunaje a využití říční dopravy. Doufáme, že program na JED bude eh, uskutečněn po roce 2013, protože je to ekologický způsob dopravy, eh, zdůraznila to i Bílá kniha, takže se nám podaří dosáhnout také našich cílů pro ochranu životního prostředí. Dále výměna informací o e, přes e, hraničních dopravních přestupcích. To má e, četné aspekty, je to ochrana soukromé sféry, osobních dat. Přijde na to, z jakého úhlu se podíváme na tento problém, ale musíme ho vyřešit. Pokud budeme tedy sledovat všechny tyto aspekty, tak eh, můžeme říci, že se nám podařilo dosáhnout dobrého kompromisu. O té srovnávací tabulce jsme se také eh, zmiňovali a o dalších otázkách, které ještě nebyly uzavřeny. Je to úkol pro dalšího tria. Když se podívám na jejich program, tak vidíme, že se na tom bude pracovat a já doufám, že v budoucnu budou tato témata s úspěchem uzavřena. Dále práva cestujících. Ptali jste se mě na aktuální stav, respektive jaký byl poslední vývoj. Komise vydala sdělení, které se týkalo úhrady eh, škod a ochrany obětí dopravních nehod. Eh, to bylo projednáváno 2. května. Členské státy se tím zabývaly a na základě jejich rozpravy je třeba, aby rada vydala závěry a legislativu. Očekáváme, že k tomu bude předložen návrh. Doufám, že jsem nezapomněl na žádnou otázku. Ne, pane ministře, dovolte, abych vám velice poděkovala ještě jednou eh, zopakoval dík vašim pracovníkům, vašemu stálemu zastoupení a víme, že budete spolupracovat s polským předsednictvím a také doufáme, že budete pokračovat v těch vztazích, které byly započaty během vašeho předsednictví. Velice vám děkuji a my se těšíme na vaši spolupráci v té jiné pozici. Děkuji vám. Um, <laughs> Great, thanks again. Vážení kolegové, chtěl bych krátce poznamenat, že je to konec dopoledního zasedání. Sejdeme se zase v 15 hodin, kdy nás navštíví eh, polský ministr pro dopravu a poté eh, polský ministr pro cestovní ruch. Vy chcete něco říci, tak prosím. Děkuji, pane předsedo. Jenom bych chtěla připomenout účastníkům, že tady venku, alespoň doufám, u východu je takové drobné občerstvení, eh, abychom poděkovali prostě všem, o kterých jste hovořil, sekretariátu, výboru, rady, předsednictví, prostě všem, kteří nám pomohli eh, dokončit tu problematiku bezpečnosti silničního provozu. Dobrá, takže venku je občerstvení, pokud máte zájem eh, a za, o toto to poděkování za přeshraniční práci. Takže ve tři hodiny prosím a poprosil bych koordinátory, aby zajistili, že tady budou poslanci včas na eh, zástupce polského předsednictví. Děkuji.